Kolleginnen und bitte. Kolegyně a kolegové, prosím, posaďte se na svá místa. Zuerst eröffne ich die Ausschuss. Dovolte mi, abych zahájil zasedání našeho výboru a konstatuji, že přijímáme pořad jednání, pokud nemáte nic proti. Bod číslo 2 našeho pořadu máme všechny jazyky k dispozici dnes, kromě estonštiny a malčtiny. A velice se omlouvám za to, že zde dnes nemáme tlumočení malčtiny a dnes také nemáme k dispozici tlumočení chorvačtiny. Dále zprávy z cest delegací. Ko- 11. a 18. zasedání e, stran klimatických změnách jednání z Doha. I zde jsme poslali naši delegaci a na výboru, na, na webových stránkách výboru si můžete najít zprávy z těchto delegací. Dále sdělení předsedy. Příští čtvrtek mezi 9 a 10.30 budeme mít speciální zasedání eh, s spolu s panem komisařem Borgem na téma koňské maso a potravinový řetězec. Na toto téma bude svoláno speciální zasedání ve čtvrtek od 9 hodin do 10.30. A tím se dostáváme ke třetímu bodu dnešního programu, a to je nejdůležitější bod. Je to naše veřejné slyšení o tabákových výrobcích. Jsem velice potěšen, že tam přišlo mnoho kompetentních panelistů, ale je zde také zastoupeno irské předsednictví a pan Rayleigh, irský ministr zdravotnictví a náš komisař pro zdravotnictví Tony Borš. Jak vidíte, je to téma, které nám velmi leží na srdci, je to jedno z našich nejdůležitějších témat a již dříve koněm, kolem něj bylo mnoho emocí a náš parlament usiloval o to, abychom co nejrychleji obdrželi tento návrh, tak aby bylo možné během tohoto legislativního období uzavřít tento významný e, tematický prvek. Je zde stínová zpravodajka Linda McEwen, která se touto problematikou zde bude zabývat v parlamentu. A samozřejmě jsou zde i stínoví zpravodaje. A dovolte mi, abych nejprve udělil slovo irskému ministrovi zdravotnictví, abychom nestráceli čas a abychom mohli hned začít s rozpravou. Chci vás všechny, opravdu všechny vyzvat, abyste dodrželi vyměřený čas, tak aby kolegyně a kolegové tohoto výboru měli možnost klást otázky a aby bylo také dostatek času na ně odpovědět. Takže pan ministr má nyní 10 minut na to, aby nás uvedl do dané problematiky. Prosím, pane ministře, máte slovo. It's your turn. Ah, Já bych rád poděkoval panu předsedovi za pozvání zde pohovořit a také za příležitost zde pohovořit dnes na téma tabáku a o škodlivosti kouření. Je potřeba zvážit obrovské poškození, které eh, tabák eh, zapříčinuje a také ekonomické břemeno pro Evropu. Asi 700 tisíc Evropanů každý, každoročně zemře na choroby spojené s tabakismem. Kouření je e, největším zdravotním rizikem, kterému lze zabránit v Evropě i před obezitou a alkoholem. A e, výdaje na léčbu těchto chorob jsou asi 25,3 miliardy euro každý rok. A 8,3 miliard euro Každoročně ztrácíme na produktivitě, eh, předčasným odchodem do důchodu, nemocností a úmrtností, eh, které klademe eh, na vinu, za vinu kouření. A to nepočítám neštěstí a smutek, které toto zapříčinuje. Všichni víme, že polovina všech našich dlouhodobých kuřáků dříve či později na kouření zemře. Co to znamená z hlediska statistiky? VHO uvádí, že tabák zapříčinil v 20. století 100 milionů smrtí a bude to až miliarda eh, úmrtí v 21. Eh, století. Tomu musíme učinit přítrž. Eh, z Eurobarometru vyplývá, že 28 populace EU kouří. Celková prevalence v Irsku je podobná, 29 irských dospělých jsou kuřáci. To prostě není přijatelné. Nikotín je obrovsky návyková látka a jakmile děti a mladí lidé si na tabák zvyknou, jsou v pasti. Z nedávných studií vyplývá, že 70 kuřáků v Evropě začnou kouřit před dosažením 18 let musíme zařídit, aby kouření bylo pro mladé lidi méně atraktivní. A e, v Irsku je to snad dokonce až 78% kuřáků, kteří začínají kouřit v mládí, ještě před dosažením 18, 18. věku. Co tedy uděláme proti tomu tom břemenu? Jak odvrátit lidi od kouření? Já od svého jmenování ministrem zdravotnictví v Irsku jsem rozhodnut tento problém řešit a uvádím, že směrnice eh, pro tabák je jednou z mých klíčových priorit pro irské předsednictví. Eh, na to, aby děti přestaly kouřit, nestačí jedno opatření. Potřebujeme kombinaci opatření, to znamená účinné eh, právní prostředí, pomoc kuřákům, kteří se snaží přestat a vytrvalou kampaň médií a, a osvětu, aby kuřáci přestali kouřit to vše za účelem, aby byl tabák pokládán za něco nenormálního. Tím pomůžeme budoucím generacím k tomu, aby se tohoto zlozvyku zbavili. Vize eh, této navržené směrnice eh, o tabáku by měla být hlavním nástrojem toho, jak zabránit mládeži eh, v kouření. Tabákové produkty a kouření by měly být méně lákavé a e, měli bychom přispět tomu, aby mladí lidé nezačínali kouřit. Tím, že zavedeme přísnější pravidla e, pro e, určité aspekty, které sníží atraktivitu tabáku, ku příkladu zakážeme příchutě. A také bychom měli zvětšit velikost varování na krabičkách z kouření. Takže směrnice se bude týkat označování balení, ingrediencí, Eh, nezákonného obchodování, eh, systémy eh, vyhledávání a další. Mým cílem během irského předsednictví je dosáhnout koncenzu a umožnit dohodu mezi členskými státy nad tímto návrhem, abychom mohli začít vyjednávat v parlamentu co nejdříve. Já osobně jsem rozhodnut řešit problém kouření a rád bych vás seznámil s úspěchy Irska na cestě k beztabákové společnosti. Spíše by se mělo eh, mluvit o pokroku než o úspěchu. Eh, v Irsku máme určité eh, právní prostředí, které nás staví mezi nejlepší státy, které se snaží zabránit kouření. Mohu ku příkladu uvést úspěšné zavedení eh, iniciativy na zákaz tabáku na veřejných místech v roce 2004, dále průlomová legislativa z roku 2009, která eh, zakázala reklamu, eh, reklamu tabáku, prohibice nebo zákazy prodávání tabáku v automatech, zákaz prodeje tabákových eh, produktů eh, osobám mladším 18 let, eh, zvýšení cen cigaret, které zabraňují dětem a mladistvím, aby propadly tomuto zlozvyku, zavádění větších, ještě větších varování na balíčcích cigaret od tohoto měsíce. Zvláště zákaz prodeje tabáku eh, osobám mladším 20 let a zákaz eh, jejich eh, reklamy nebo uvádění do výloh obchodu jsou účinné. Když se podíváme na počet mladých Irů mezi 10 a 17 lety, lety tento počet sklesl od roku 2010 do roku 2000, od roku 2002 do roku 2010 Eh, asi o 12 a tomu napomohl i vývoj zde na úrovni Evropské unie. Naše tabáková polici, eh, eh, politika a právní rámec se musí vyvíjet i nadále v kontextu Evropské unie. My uvažujeme i o dalších opatření, eh, včetně zákazu kouření v aut, kde se také vezou děti a rozšíření zákazu kouření na další veřejné eh, prostory, jako jsou hřiště, veřejné parky, sportoviště eh, a vzdělávací a zdravotní prostory. Snažíme se o odnormalizaci kouření a budeme mít příležitost eh, zhodnotit dosažený pokrok ze strany všech členských států eh, během další, eh, dalšího setkání v Dublinu příští měsíc a doufám, že maximum z vás se tam také dostaví. Těším se dnes na vaše názory, těším se na konstruktivní spolupráci s vámi i s paní spravodajkou Lindou McEvan a i se stínovými spravodaji. Já jsem eh, hovořil eh, o této směrnici s komisařem Borgem a vím, že i on je rozhodnut, aby tato směrnice byla schválena co nejdříve. My skutečně potřebujeme rychlé zavedení směrnice, protože každým rokem umírá 700 tisíc dalších našich občanů vinou tabáku. Náš právní a legislativní rámec musí eh, reagovat na každou, každé výzvy, eh, na každou výzvu, která se před nás postaví a musíme být naprosto rozhodnuti nepolevovat v úsilí boje proti tabáku v Evropě. Dámy a pánové, poslanci, jde o záchranu životů, o ochranu našich občanů, o, eh, o ochranu našich dětí před tímto vražedným zlozvykem. Děkuji. Minister. Děkuji, pane. Děkuji vám, pane ministře. Tímto se dostáváme k dalšímu řečníkovi, tím je pan komisař Borg. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, pane ministře Riley, vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji vám za tuto příležitost hovořit na veřejném slyšení o e, revizi směrnice o tabákových výrobcích. Vím, že Evropský parlament od roku 2009 stojí v popředí úsilí a, pož- a žádal komisi o zpřísnění právních předpisů pro tabákové výrobky ve prospěch evropských občanů. Nejde o regulaci pro regulaci samotnou, jde o to něco udělat, jak řekl ministr Rajli, abychom snížili počet kuřáků v Evropské unii, což by znamenalo především ochranu životu. Slyšeli jste, že 700 tisíc lidí v Evropské unii pouze předčasně umírá každoročně v důsledku chorob spojených s kouřením. A k tomu ještě eh, přistupují ekonomické nevýhody, eh, ale Především nám jde o záchranu lidských životů a o zajištění eh, lepšího zdraví a kvality života a loni na podzim parlament výrazně nebo důrazně vyzval komisi, aby postupovala rychle. To jsem také, pane předsedo, udělal na slyšení. V listopadu loňského roku jsem eh, řekl, že do konce eh, ledna a s podporou eh, pana Barosa Barose a dalších kolegů, komisařů, se mi dokonce povedlo s tímto návrhem přijít a to už před koncem roku, což bylo o řadu týdnů dříve. Ta směrnice už platí dlouho a proto eh, bylo na čase eh, ji eh, harmonizovat s novými poznatky a s novou situací. Na trhu se objevují nové tabákové výrobky, vypadají jako rtinka. Mám jeden příklad zde. Vidíte, že toto nevypadá jako tabák, vypadá to spíše jako parfém a nebo rtinka. A dokonce i, i barvy, které se používají a i to označování tomu odpovídá tabák by také měl eh, chutnat a vypadat jako tabák a neměl by chutnat eh, a eh, vonět jako vanilka nebo cukrový. Proč říkáme, že tabák má vypadat a chutnat jako tabák? Protože, jak řekl minister Riley, tyto produkty jsou vyráběny tak, aby byly atraktivní pro mládež. Málo kdo začíná kouřit v 50 nebo v pozdním věku. Většinou začínáme kouřit eh, ve věku pod 25 let a většina lidí začíná kouřit ještě v mladším věku. Teď nově eh, máme i produkty, které eh, se nazývají elektronické cigarety, i tím se v této směrnici musíme zabývat. V mezidobí EU eh, e i jednotlivé členské státy podepsali a ratifikovali rámcovou úmluvu o zvládání tabáku OSN a to znamená, pane předsedo, že máme právní závazek vychovět těmto ustanovením, které, které se zabývá značením, příchutěmi a boje, boji eh, proti eh, nezákonnému obchodu, takže musíme vyhovět i našim mezinárodním závazkům. Návrh komise, jak jsem řekl, se zaměřuje výrazně na mladé lidi a regulátor má povinnost také chránit děti a mladé lidi, aby propadly kouření. Pakliže je naším záměrem snížit počet kuřáků v Evropské unii o 2% v nadcházejících pěti letech, to znamená, to by bylo o 1,2 milionu kuřáků méně, musíme udělat dvojí věc. Za prvé, přesvědčit mladé lidi, aby nezačínali kouřit a za druhé eh, snažit se přesvědčit ti, kdo kouřit začali, aby toho nechali. Mladí lidé začínají kouřit, protože mají pocit, že je to módní a věří tomu, že dokáží přestat kdykoliv se jim zachce. A mnozí z nás, a vím, že eh, někteří z nás u stolu jsme Eh, třeba i bývalí kuřáky, i kuřáci, i já vím, o čem mluvím. Eh, lidé, když eh, začnou kouřit, tak propadnou tomuto zlozvyku. Někdy zapomínáme na návykovost tabakismu. A pak uplyne 20, 30, 40 let a z kouření se vyvine rakovina, infarkty a další zdravotní problémy. Toto tedy je realitou pro těch 700 tisíc lidí, kteří předčasně zemřou každoročně vinou chorob spojených s tabakismem. To je, jako kdybychom každoročně vlastně vyvraždili populaci celého města, jako je třeba Frankfurt. Proto je potřeba regulovat tabákové výrobky, abychom jasně poukázali na to, co tabák dělá s lidským zdravím. Podíváme-li se na e, toto růžové balení s roztomilým sluňátkem, to je na trhu, a ten produkt chutná či voní jako Eh, ovoce, dokonce existují i cigarety jako piňakoláda. Věřili byste vůbec, že kupujete škodlivý návykový produkt a o to tady běží. Tabákové produkty musí vypadat a chutnat jako tabákové produkty a nemají být zamaskovány moderním eh, designem a nebo být schovávány za příchutěmi. Neměly by klamat. A o tom právě je návrh komise. Tedy nejprve na cílem návrhu je zajistit, aby produkt tabákový obsahoval dostatek informací o dopadu na zdraví, tak aby každý mohl učinit informovanou volbu. Toto by mohlo vypadat třeba šokujícně, ale je důležité zavádět šokující obrazová varování, jak už 13 členských států e, učinilo. Takže teď je to dobrovolné, ale jakmile tento návrh e, po schválení radou a parlamentem vstoupí v platnost, bude to povinné. Takže 75 obalu tabákového výrobku, 75 plochy bude muset vykazovat e, obrazová a tištěná varování. Navrhujeme také zrušení jakékoliv propagace Eh, tabákových výrobků a balení nesmí být atraktivní a nesmí vypadat jako třeba rtěnka. Tak, aby každý, kdo si koupí tabákový výrobek, eh, získal jasnou zprávu o tom, že tento výrobek poškodí jeho zdraví a je potom na každém jednotlivci se rozhodne, eh, jestli ten výrobek bude konzumovat nebo ne. My lidem v Evropské unii nic nezakazujeme, ale těm, kdo kouří či kouřit chtějí, chceme umožnit se rozhodnout. Asi 30 balíčku ještě zbude pro ochranou známku a proto nabízíme eh, členským státům i aby třeba zavedli, zavedli eh, tedy eh, balení tabákových výrobků, které je zcela bez značek a zcela prosté takzvané plain packaging. Co se týče ingrediencí, navrhujeme, aby tabákový produkt s nějakou charakteristickou příchutí, ku příkladu silné aroma, jako je třeba vanilka anebo mentol, byly zakázány. Nejde tedy o všechny příchutě a nebo aditiva, která by měla být zakázána, ale jde o charakterizující příchutě, protože ty jsou zvláště atraktivní pro mladé lidi a umožňují jim snáze začít kouřit dále potenciálně ehm, matoucí aditiva, jako je třeba kofein anebo další, by také neměly do tabákových výrobků přijít. Návrh neupravuje aditiva, která eh, výrobci tabákových eh, výrobků potřebují. Ku příkladu jako třeba eh, cukr, který umožňuje lepší konzumaci orientálních tabáků. Mimo to Navrhujeme, aby jakýkoliv produkt, který zvyšuje toxicitu a nebo návykovost, se na trh nesměl dostat. V této oblasti potřebujeme ještě pracovat a e, sledujeme debaty o toxicitě a e, návykovosti e, ve Světové zdravotnické federaci. Navrhujeme tedy, aby se zachoval zákaz na ústním používání tabákových výrobků, snus takzvaný, a Snus byl povolen ve Švédsku e, za e, podmínky, že se nebude uvádět e, na trhu v, evropském, v Evropské unii. A tento zákaz byl zaveden ještě předtím, než Švédsko vstoupilo do Evropské unii. Ten ten e, zákaz potvrdil parlament a rada v roce 2001 a byl to, bylo to dále, ještě v roce 2004, potvrzeno e, rozsudkem Evropského soudního dvora. Snus je návykový, má nepříznivé e, zdravotní dopady, stále více se prodává ve Švédsku a to v balení a s příchutěmi, které jsou atraktivní pro mladé lidi a má obrovský tržní potenciál. Tak to vypadá balení a prezentace taba, eh, tabákových eh, výrobků snusu i třeba eh, s takovými atraktivními názvy, jako je třeba radikální rudý. Nemá to snad žádné politické konotace, ale pro mladé lidi to může být atraktivní. A snus rozhodně, myslím, nepomůže lidem přestat kouřit. V Kalifornii klesl počet kuřáků o 12% a v USA o 20 i bez užívání snusu. Za druhé, co se týče elektronických cigaret, náš návrh předpokládá, aby e, produkty nad určitý e, nikotínový práh e, potřebovaly schválení, schválení farmaceutické a pod tento pod tedy tento práh by stačilo varování. A budeme se zabývat, zabývat i dalšími Eh, dalšími eh, pravidly, která se týkají různých náhražkových výrobků, elektronických eh, výrobků. Zároveň se budeme zabývat nezákonným obchodováním cigarety, včetně sledovacích prvků, které umožní vysledovat původ tabákových, tabákových výrobků. Chci ještě vysvětlit, že my nechceme jít proti volné, volné volbě lidí, proti svobodě rozhodování. Chceme jenom, aby tabák tabáci, tab, výrobci tabáku eh, postupovali plně v souladu s právním úpravou, eh, která se týká eh, užívání tabákových výrobků. Děkuji, pane komisaři. A teď otevřu debatu. Jak... Poté budou hovořit zpravodajové a koordinátoři a stínoví zpravodajové. Nejdříve dám slovo s pravodajce, ale všechny eh, doby nížím na dvě minuty, aby se dostali ke slovu všichni. Takže Linda McEwen, dvě minuty. Um, thank you, Děkuji, pane předsedo, děkuji také komisaři a ministrovi, že se sem dnes dostavili. Mým hlavním cílem je eh, poslouchat kolegy i řečníky, kteří si vezmou eh, slovo. Budu stručná, Vítám, že ta směrnice je na stole. Všichni koordinátoři, všechny frakce se snaží, aby směrnice byla eh, v parlamentu zpracována včas a eh, i pan komisař a i předsednictví eh, uvedlo, proč je ta směrnice tak důležitá. Myslím, že ani ti nejzaditější kuřáci nestojí o to, aby kouřilo více mladých lidí. Z průzkumu vyplývá, že ani kuřáci sami nechtějí, aby její děti začaly kouřit a cílem směrnice je tomu zabránit. A pro mě tedy ta opatření, která směrnice navrhuje, jsou dobrá a budu se snažit je ještě posílit z hlediska veřejného zdraví. Budeme muset hovořit o řadě otáz, otázek i o některých nových eh, nových otázek, úloha eh, elektronických cigaret, je to kontroverzní téma v různých členských stát, státech, bude se hovořit i o otázkách balení a eh, příchutí v různých zemích jsou navržena různá opatření. Těším se ale na tuto debatu. Chci všem poslancům připomenout, že existuje rámcová úmluva o e, kontrole tabákových výrobků, jak už bylo zmíněno ministrem i komisařem. My se tedy pohybujeme v kontextu této úmluvy OSN a proto e, se omezím na své, e, na své kontakty s výrobci tabáku, na to, co stanovuje tato úmluva a chci také všechny Eh, kolegy poslance eh, upozornit na to, že jsou naprosto eh, povinni se pohybovat v rámci této mezinárodní úmluvy. A prosím, posuzujte velice transparentně a kontrolujte z hlediska transparentnosti to, s kým budete o této věci hovořit a kým se necháte třeba ovlivnit. Děkuji. Děkuji zpravodajce, pan Florenc. Já budu stručný. Já, pane komisaři a pane předsedo rady, že dlouhá léta mám zájem o chemikálie, které se přidávají. Ehm, může jich být na 700. Zde jde o charakteristická aromata, která vy stanovujete. Proč postupujete takto, vždyť víte, že jsou také přídavné látky, které jsou vysoce toxické. Děkuji, kolega Rýs. Oui, uh, merci, monsieur le président. Kolegyně Rýs, ano, já hovořím eh, také za paní McEwen. Chtěla bych jí především poděkovat za dobrou spolupráci, za to, že nám naslouchala a v tomto duchu také budeme spolupracovat s dalšími zpravodaji a stínovými zpravodaji. Chtěla bych je také poděkovat panu ministrovi a také komisaři za jejich angažovanost. My jsme na této otázce již asi před deseti lety pracovali s předchůdci a e, Irsk Evropský parlament se velmi zapojil eh, také do prosazování eh, nejlepší eh, praxe. Jsou zde však určité zásady subsidiarity, které musí být také dodržovány a je velmi obtížné toto potom přenést na úroveň Evropského parlamentu. Již v předcházejícím slyšení Eh, se také hovořilo o zákazu určitých výrobků. Eh, zde se jedná o taková ustanovení a eh, zakázat základních výrobků, které navyšují toxicitu a měli bychom být spíše radikální Skutečně mm, je člověk udiven v Evropě, když eh, vidíme, jak se postupuje například v případě eh, koňského masa, kde riziko eh, je malé, zatímco zde v této oblasti se neustále pokračuje v zabíjení lidí. Prosím, abyste tedy vzali v potaz to, že musíme postupovat velmi pečlivě. Já bych měla obecnou otázku spíše statickou. Pane ministře, očekáváte již že eh, některé členské státy budou eh, reagovat eh, velmi razantně na váš návrh. Známe stanovisko Polska z minulosti i ze strany jiných členských států. Můžete, prosím, pohovořit o tom, jaká stanoviska zaujímají jednotlivé členské státy. Hovořilo se také, pane předsedo, o velmi katastrofických číslech. Před deseti lety jsme také přijali určité zákonné úpravy, které by měly vést k zlepšení. Ale jsou zde určité rozdíly také v propagačních kampaních, například v Kanadě a jinde. Děkuji, kolega Šlita, stínový zpravodaj Zelených, prosím. Děkuji, děkuji, pane eh, komisaři. Vy jste se dostali v tom návrhu dlouho, i když my stále eh, žádáme o povinný zákaz propagačních a zavádějících prvků, jakou hodnotu má, eh, eh, má, má prodejní značka, která ročně zabíjí miliony lidí. Měla by se odstranit. Co se týče aditiv, to je dobré žádné charakterizující příchutě. Já si myslím, že příchutě by se mohly zakázat úplně, proč by eh, tabák měl obohacovat příchutěmi. Přece jim nebudeme pomáhat prodávat více eh, cigaret. A co se týče toho problému snus proti z vás, eh, kteří nejste ze Švédska, nevíte, proč je to tak důležité, ale byla to jedna jedna z podmínek, proč jsme vůbec vstoupili. Já jsem jeden ze Švédů, který nechce, aby se snus vyvážel. Nikotin je špatný a myslím, že bychom neměli také eh, být eh, bez úpravy pro eh, elektronické cigarety, protože tabák, nikotinismus je velice silně návykový. Takže jakýkoliv typ nikotinu by se měl velice přísně regulovat. A konečně Co se týče obalů, já jsem rád, že chcete eh, zakázat malé balení, ty mm, tenké čtíhlé cigarety a všechny tyto hračky, ale také ještě reklama v prodejních místech, které stále ještě v Evropě existuje. Toho bychom se také měli zbavit. Možná bychom eh, se zasloužili o to, že třeba stovky tisíc lidí nezačne kouřit a když budeme mít jako v Rakousku eh, na eh, obalech na cigarety eh, zdarma telefonní linku, která vám pomůže přestat kouřit, to by také pomohlo. Jak zdraví, tak ekonomiku. Kouření je škodlivé vašemu zdraví, ale také zdraví vašich dětí, sousedů a je špatné, je špatné pro ekonomiku, takže každý, kdo přestane kouřit, to bude dobré. Danke, Vorsitzende. Ich werde Děkuji, já budu hovořit dánsky. Dosud všichni vystupovali politicky velmi korektně, zvláště pan Schlitter, takže já se budu pasovat do role advokáta diaboli. V 18 máte právo jezdit automobilem, oženit se nebo provdat se a hlasovat o tom, kdo by měl vládnout ve vaší zemi. Ale nesmíte si svobodně rozhodnout, jestli smíte kouřit nebo ne. No, Nevím. Nevím, zda si Irsko může dovolit se vzdát příjmů, které pocházejí z nákupu cigaret. Musím říct, že v mé zemi to by to problém byl, protože eh, to vytváří velkou část daňových příjmů, tak já nevím, Neměli bychom se dnes vzdát této dvojí morálky, bylo by to osvobozující, protože na jednu stranu chceme chránit všechny pod, před kouřením a na druhou stranu státy potřebují e, získat finance z těchto daní. A tím uzavírám svoji suvku advokáta Diabolí. Samozřejmě souhlasím s tím, že je třeba podniknout kroky proti kouření a že na obalu musí být uvedeno, že máte v ruce jeden z nejnebezpečnějších produktů vůbec. To je logická věc. Na druhou stranu si ale také myslím, že jde o to lidi informovat a není možné jít cestou zákazu, protože to zvláštní, kdyby dospělí lidé nesměli mít možnost si určit, zda chtějí nakupovat elektronické cigarety nebo šňupavý tabák nebo cigarety různé velikosti. Všichni víme, že to je nezdravé, ale otázka zní, zda je to skutečně úkol Evropské unie zakázat nějaký výrobek. Co potom budeme zakazovat dalšího, třeba alkohol nebo nějaké léky nebo co? Já si myslím, že bychom měli opravdu dbát na to, jakým směrem se vydáváme. Děkuji a není pan kolega Rosy na dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane komisaři, já jsem se chtěl zeptat, zda je normální, když na tomto oficiálním dokumentu je pouze značka zákazu kouření. Neměli bychom vyslyšet všechny strany a ne zde prezentovat pouze jedno stanovisko v rámci oficiálního dokumentu. Nejde jenom zde o svobodu kolegyně a kolegů, ale i svobodu projevu přítomných. Já jsem nikdy nekouřil, nejsem kuřák, ale přesto si myslím, že nemů nemohu nikomu bránit v kouření, pokud kouřit chce. A jinak se přidávám k tomu, co řekla kolegyně Rozpach. Myslím si, že když bude zavedeno příliš mnoho omezení a bude to ještě rozkategorizováno a dotkne se to desítek tisíc Evropanů, tak eh, bude ještě atraktivnější pašování cigaret a pak už nebude vůbec kontrolované, co tyto cigarety vlastně obsahují. Z 99% pašované cigarety pocházejí z Číny a nevíme, zda například neobsahují nějaké pesticidy a podobně, takže to by mě zajímalo, pane komisaři. Už dnes na 16 evropských cigaret bylo dovezeno nelegálně. Kde, kdo je kontroluje, kdo může ještě vůbec zaručit kvalitu cigaret? A co se týče informačních kampaní pro mládež a jiné skupiny obyvatel, jistě mohu vás eh, podpořit, jistě kouření škodí zdraví, o tom by se mělo informovat, ale nemůžeme nikomu omezovat osobní svobodu. To není kompetencí Evropské komise. To bychom potom v oblasti alkoholu a drog mohli postupovat stejně. A přitom jsou zde kolegové někteří, kteří by dokonce chtěli liberalizovat některé drogy. Nemůžeme tedy uh, takto postupovat. Děkuji. A nyní za GUE paní Anderson, stínová zpravodajka. There's no other consumer product. Já myslím, že neexistuje žádný jiný eh, spotřebitelský produkt, který by byl eh, na trhu k dispozici který, když se používá přesně podle návodu eh, výrobce, vás zabije. A já jsem s velikou radostí vyslechla pana ministra Rajeliho, když mluvil o směrnici o tabákových výrobcích, že je jeho hlavní prioritou během irského předsednictví. A pane ministře, já bych vás ráda požádala, aby do konce Eh, předsednictví, abyste nás seznámil s iniciativami, které máte, abyste tuto směrnici upřednostnil. A společně s ostatními stínovými zpravodaji já tyto iniciativy budu sledovat. Jako stínová zpravodajka se chci připojit eh, také k prohlášení eh, paní zpravodajky, že se pohybujeme v rámci umluvy OSN. A ráda bych aby směrnice o tabákových, o tabákových výrobcích byla posílena z hlediska ohledu na veřejné zdraví. Souhlasím s vyjádřeními, která se týkala eh, toho, aby, bylo zavedeno, eh, aby byl zaveden zákaz propagačních a zavádějících prvků na balení. Já se chystám a jsem eh, si jistá, že i ostatní kolegové, kteří budou spolupracovat na této směrnici, že se ubráníme jakémukoli, jakékoliv snaze o zbrždění naší práce. Ale kdyby eh, nám někdo do cesty chtěl klást nějaké eh, překážky, tak bych se vás ráda zeptala na dopady, co by znamenalo, kdyby se schvalování této směrnice eh, protahlo až do roku 2014. Já ale udělám vše, eh, co budu moci, abych tomu zabránila, abychom směrnici přidali včas. Děkuji a nyní vás se, přečtu seznám přihlášených řečníků. Kus, Peter Liese, François Grostet, Scotta, äh, dann McGuinness, dann Gebrandi, Wilmot, Zanoni, Westlund, Florenz hatten wir schon, äh, Fjellner, Thun und Hohnstein, dann Klaas, Franco und Ayuso. Habe ich jemanden vergessen? Zapomněl jsem na někoho, ještě Rebecca Harm se hlásí. Dobře. A prosím, každý jenom jednu minutu, protože jinak nebudeme mít dostatek času a nestihneme ani zodpovědět otázku. Takže máte jednu minutu.

Pane předsedo, pane ministře, děkuji vám za velmi informativní úvod do této debaty. Jde o důležité téma a měli bychom postupovat eh, v určité rovnováze. Jednotný trh by měl lépe fungovat a na druhé straně musíme také chránit eh, veřejné zdraví. Eh, to je jedna z našich základních povinností. Na druhé straně však chceme udržet i jednotný trh, který je konkurenceschopný, čili to je také další zásada. Takže neměli bychom být tak fanatičtí a spíš eh, bychom měli pracovat na dobrém právním textu. Eh, již jsem slyšel různé eh, aspekty, ale chtěl bych se zmínit o jedné otázce ohledně průměru cigarety, tedy ohledně těch malých úzkých cigaret, které jsou uší jak 5 mm. Jednotlivé kategorie jsou zde vyňaty a ještě jsem neviděl malé děti, které by kouřily eh, ty malé cigarety. Děkuji. Paní Grostet, jedna minuta. Promiňte, ale neslyšela jsem ze sluchátek své jméno. Takže budu rychlá, mám dvě otázky. Uh, a sice ohledně elektronické cigarety, to je také produkt, který vede a pozbizuje k kouření a vyrábějí je velicí eh, výrobci. Konzumuje se eh, také nikotin a přitom dochází také k návykonosti. Jaký je váš názor na tyto cigarety? Dále aromata. Eh, existují aromata, která se používají k motivování mladých eh, ke kouření. Eh, Mentalová přísada není takovou přísadou, která by byla zajímavá pro mladé lidi, ale existují vědecké údaje o této otázce. Můžeme ponechat mentolové cigarety s ohledem na to, že nejsou tak svůdné pro mladé lidi. Kolega Lízer, pane komisaři, pane ministře, děkuji vám za vaše informace. Oba jsme v PP a jasně jste se vyjádřili pro ochranu veřejného zdraví. Já osobně také eh, podporuji ty hlavní body návrhu komise. Měli bychom však všechno prodiskutovat eh, dostatečně eh, hluboce. Byl byste ochoten upřesnit návrh komise, aby se ještě zdůraznilo nebezpečí pasivního kouření a především pasivního kouření dětí. Samozřejmě, že když někdo ví, jaké je nebezpečí pasivního kouření u dospělých, ale eh, mnozí si neuvědomují toto riziko také pro děti, takže bychom mohli také zde vypracovat zvláštní varování. Dále navazuji na to, co, jsem, co říká paní Grostete, elektronické cigarety. Od mnohých občanů slýchám, že elektronickou cigaretu používají mají proto, aby nemuseli kouřit normální cigaretu. Není to tedy určité snižování nebezpečí a neměli bychom se na tuto věc dívat z tohoto hlediska? Guta, minuta. Herr Scotta, für eine Minute Yes, Gota, jedna minuta. Signor Commissario, onorevoli colleghi, Pane komisaři, milé kolegyně a kolegové, já mohu souhlasit s vaším návrhem, aby spotřebitelé byli lépe informováni o dopadu tabáku na jejich zdraví. Ale e, nemůžeme celé hospodářské sektory takto e, zredikovat. Vždyť zde pracuje mnoho malých a středních podniků a měli bychom se snažit udržet e, pracovní příležitosti a v tomto smyslu podporovat tento sektor. Tato otázka snižování tabákových návyků by neměla být směšována s touto otázkou. Také obchodování s nelegálními produkty by mohlo být navýšeno jako důsledek. Má to jednoznačný vliv na potřeby a také na právní subjekty. Ekonomické podniky by se mohli dostat do problémů s dodržováním eh, zákonů. A otázka podloudnictví sem jistě nepatří. Um, děkuji, pane předsedo, a děkuji také eh, komisi a eh, předsednictví. Myslím, že by bylo znepokojivé, kdybychom se rozhodli na základě vyjádření pana Rosio a dalších, že bychom přestali chránit naše děti před tímto vražedným návykem, protože by nám dělala starosti, eh, dělal starosti ekonomický dopad, ztráta pracovních příležitostí v tomto odvětví. Vidíme, že tato debata je skutečně široká. My víme, že cigarety zabíjejí. Ti z nás, kteří mají děti, nechtějí, aby tyto děti začaly kouřit a je naší povinností toto právně upravit. My se musíme zaměřit na nezákonný obchod, ale neměli bychom říkat, říkat, že nemůžeme udělat nic proti tomu, aby lidé začínali kouřit kvůli tomu, že máme eh, pracovat proti nezákonnému obchodu. My musíme jednat na obou frontách a paní Makovan má pravdu, když hovoří o lobistických aktivitách těch, kteří eh, si přejí, aby eh, se v kouření pokračovalo. My musíme její varování brát vážně. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, a Děkuji také, pane komisaři, za to, že jste přišel se svým návrhem. Já eh, podporuji přísnou politiku v oblasti kouření. Myslím, že to velice dobře odráží také změny ve společenském postoji ke kouření. Moje otázka je naprosto konkrétní. Věříte, že na jedné straně Evropská komise může navrhnout velice přísná opatření proti kouření a na druhé straně i nadále podporovat tabákové výrobce dotacemi? Já se domnívám, že se těžko eh, skupina komisařů, kolegium komisařů bude k tomuto vyjadřovat jednohlasně. Děkuji, Mladis Vilmo. Děkuji. Já vítám eh, tyto návrhy, ale podle mě nejdou dost daleko. Já bych, já bych si přála eh, zavedení standardizovaného balení a co se týče těch značek, myslím, že to je eh, za, to je poslední místo, kam by si výrobci tabáku měli přát uvést své jméno, když cigarety vraždí. Já vítám zákaz příchutí, jako je vanilka, ale co třeba také aditiva, která činí kouření eh, příjemné. Když tabák nebude chutnat dobře, tak nebude chutnat dobře a hotovo. A také si myslím, že je eh, nepřijatelné, aby eh, jedno kolegium komisařů na jedné straně dotovalo, dotovalo výrobce tabáku, když se snažíme, aby lidé kouřili méně. A také lidé mají právo pracovat eh, v eh, ovzduší bez kouře. A myslím, že je problémem parlamentu, že stále ještě máme poslance, kteří eh, kteří nutí pracovníky v barech v Bruselu a ve Štrasburku, aby snášeli zakouřené prostředí. Myslím, že je to obrovská ostuda. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám také, pane komisaři. Já se domnívám, že návrh komise je velice zajímavý a jde správným směrem. Na 200 tisíc osob každý rok umírá v důsledku onemocnění způsobených tabákem. A domnívám se, že musíme před tímto osudem zachránit děti a nejenom je. Musíme chránit všechny občany Evropské unie, zvláště pasivní kuřáky, nejenom kuřáky samotné. Proto se domnívám, že potřebujeme skutečně široce koncipované informační kampaně na internetu i v televizi. Tak, aby se mohl spotřebitel zcela vědomně rozhodnout. Chtěl bych se zeptat v souvislosti s rozsáhlými informačními kampaněmi o pasivním kouření. Já si myslím, že tady by se mělo udělat více, než co máte momentálně ve svém návrhu. Děkuji a nyní kolegyně Veslund. Má otázka je jednoduchá. Proč nerespektuje komise výjimku, kterou má Švédsko? Proč chcete zakázat švédskou výrobu snusu, tabáku pro orální užití. Snus není používán proto, aby vlastně získával nové kuřáky. Eh, proč chcete zakázat tento výrobek? Děkuji. First of all, I'd like to second exactly what Osa Westlund just said. But okay, you want to keep the tak, eh, jak to říkala paní Veslund, eh, je to správně. Eh, zákaz snusu není správný. Domníváme se, že toto je výrobek nejméně rizikový a existuje 100 až tisíce násobné snížení eh, negativních eh, eh, dopadů. Kdyby se například zakázali červené víno a nikoliv vodku, tak by také byly určité protesty. Například nákup marockého tabáku je za normální v Evropě, ale nemůžete si koupit snus, který je vyráběn ve Švédsku všechny druhy tabáku by měly mít eh, stejnou úroveň. V Kalifornii, eh, Novém Zélandě a se také o to pokusili, ale ve Švédsku, v Norsku máme skutečně velmi dobré statistiky o využívání eh, tohoto tabáku a jejich dopadu. Děkuji paní Thun a Hohenstein. Dziękuję bardzo. Um, jasne, že... Děkuji vám. Ano, je jasné, že musíme být aktivní. Tak, abychom podpořili zdraví Evropanů. A je důležité také chránit mladé lidi před kouřením. Ale co máme říci mladým lidem, kteří už nyní říkají, že jim vlastně zach, zach, zasahujeme do jejich soukromého života, když chceme zakázat eh, mentol a mentolové cigarety, tak pak budeme za chvíli zakazovat i alkohol a další látky, které třeba nejsou tak škodlivé. Možná bychom se měli více zaměřit na vzdělávání. Děkuji vám a já bych zde ráda navázala vzdělávat eh, mládež tak, aby se mohla sama rozhodnout. To je důležité. Mládež se chce sama rozhodovat a když je něco zakázaného, tak je to o to atraktivnější a ten váš příklad s tím snusem značky radikálně rudá a jeho přitržlivost, to je přesně ono. Já si myslím, že tady dochází k diskriminaci lidí, kteří tuto chorobou trpí. Jak zabránit vyměnit, zaměnitelnosti evropských a neevropských cigaret, když eh, budou vypadat všechny stejné a potom 1,5 milionu pracovních míst, miliony zdaní, jsou to špinavé peníze, vždyť tabák je přece jenom legální produkt. Děkuji a není pan Franko jedna minuta. Ano, děkuji, pane předsedo, pane ministře, pane komisaři. Dovolte mi krátce se zmínit. Mnozí se vyjádřili velmi razantně a jiní zase mírněji. A já bych chtěl eh, říci, že bychom neměli přehánět. Eh, nemůžeme prstem poukazovat na ty, kteří konzumují eh, maso, alkohol a tak dále. Pak bychom v Evropě nesměli dělat nic. Ale ale bojovat proti eh, návykonosti tabáku mladých je důležité. Je nutné informovat eh, občany a pak jim dát možnost, aby se sami rozhodli. Mm, zákaz eh, tabáku by žádal zase další krok, například legalizaci konopí. Ohledně mentalových cigaret zde nemáme dostatek vědeckých znalostí a chápu polské stanovisko. E, nesmíme tady přehánět. Děkuji, paní Juzo. Muchas gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě, že tabák je škodlivý pro zdraví, ale dobrý pro e, státní příjmy. E, jsou v otázce tedy skutečně veliké částky. A v článek 14 směrnice není v souladu s protokolem boje proti eh, ilegálnímu obchodování s tabákovými výrobky z roku 2012. Zde členské státy EU s výjimkou Kypru souhlasili a tento článek 14 nabízí možnost celý problém zvládnout. Já bych se chtěla zeptat komise, zda souhlasí s tím, že potřebujeme jednotný eh, kodex s kontrolou státu a zároveň úplným informováním všech spotřebitelů v reálné době. Abychom tedy věděli, kde tabákové výrobky obíhají, eh, musíme se podívat na všechny právní aspekty a získat všechny informace o tom, co chceme takto upravovat pak mi jde také o eh, možné změny článku 14.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 Pane předsedo, pane ministře, pane komisaři, má politická skupina vítá návrhy, které byly předložené. My říkáme konečně předložené, ale vaše analýzy ohledně eh, poškození zdraví v důsledku eh, užití tabáku nespochybňujeme. Po této debatě bych však ráda viděla to, abyste se ještě zabývali také tím, co se děje za tím trhem. Je zde skutečně mocná, bohatá lobby, která postupuje proti návrhu komise. A tato moc, tento nátlak, který cítíme, je eh, jistě spojen s velkým ziskem tabákového průmyslu. Ziskové marže mezi tou surovinou, tabákem a cig- cigaretě a cenou za cigarety, tyto cenové marže jsou obrovské a také podíl veřejných eh, rozpočtů eh, na tomto zisku je věc, kterou si musíme uvědomit, abychom věděli, co před námi vlastně stojí. Dále chci navázat na to, co říkal kolega Líze ohledně elektronických cigaret. Pokud eh, lidé by dokázali eh, elektronické cigarety používat eh, proto, aby již nepoužívali, tak proč by měli stát ještě více? Děkuji. A nyní se dostáváme k zodpovězení otázek. Mnozí kolegové již zmínili to, co chci já také zdůraznit. Elektronická cigareta. Bývalý ne- Kuřáci mě napsali velmi často, že eh, použití elektronické cigarety jim umožnilo nekouřit eh, začalo se u eh, těch 24 mg a pak se to snižovalo. Těch 4 mg, to je téměř jako kdyby se to zakázalo. Nikotin, to není lék, ale přesto by měl být prodáván v lékárnách jako léčivý prostředek. Můžete nám prosím eh, říci, jaké argumenty máte pro takovýto postup? Nám je to nepochopitelné a vyvolává to také eh, veliký velký eh, protest. Nejdříve dávám slovo panu ministrovi z Irska a potom poprosím pana komisaře. Riley. And thank you everybody. Děkuji všem za vstupy do debaty. Chápu, že pro některé země, které vyrábějí tabák, je to velký problém. Dívají se na to z ekonomického hlediska. Já zareaguji na řečníci. Eh, děkuji zpravodajce za podporu, eh, Karlheinci Florencovi, eh, který se zabývá i toxickými aditivy a příchutěmi. Rád bych, aby na to zareagovala komise. Je jasné, hmm že toto je kompromisní směrnice, která pro mnohé nejde dost daleko, včetně mě, ale jsem ochoten se smířit s realitou. Pragmatismus politiky vyžaduje, abychom tedy na to přistoupili, když chceme vůbec dosáhnout jakéhokoliv pokryku, pokroku. Já si myslím, že by stálo za to tedy eh, radši kompromis než nic, když nám 700 tisíc lidí v Evropě každoročně umírá. Musíme postupovat co nejrychleji. Kolega Rees, co te se tady čeká od členských států, zvláště Polska, je Polské ministerstvo zdraví řeklo, že 90 tisíc Poláků každoročně zemře vinou chorob spojených s tabakismem. To je obrovské množství lidí. Myslím, že by stálo za to uvažovat o ekonomice bez tabáku a e, myslím, že to bude mít obrovský, e, obrovský e, dopad. My bychom se jako Evropská unie měli zamyslet nad tím, jak pomoci těm ekonomikám, které jsou tak závislé na tabáku. My nechceme, aby lidé museli volit mezi prací a životem. To je volba, kterou bychom neměli být nuceni udělat. Život vždycky na prvním místě. Další kolegové hovořili o tedy novém balení tabáku, naprosto souhlasím. Dále byla řeč o zákazu kouření v autech. E, nejde o zákaz, zákaz kouření e, v autech. Jde o to, abychom zakázali kouření v autech, kde jsou děti přivázány, nemohou se dostat ven a jsou e, nuceny dýchat karcinogeny, které jim létají kolem hlavičky. Skutečně jde tady o e, dětech. E, dospělí mají e, svobodu volby, ti mohou kouřit a nebo nemusí, ale děti nemají, nemají tuto svobodu. Dítě také si nemůže vybrat, jestli bude v děloze matky, která kouří nebo ne. A my je musíme chránit. A děti začínají, začínají často kouřit ještě předtím, než dosáhnou eh, plnoletosti. Jakou volbu tedy potom mají a jakou volbu má člověk, který propadne zlozvyku či návyku? Žádnou. A eh, my nejsme proti kuřákům, my jim chceme pomoci. My, nejsme, my jsme proti kouření. A prosazování, jak říkáte, samozřejmě vždy bude problematické. My neporušujeme práva lidí, my se spíše snažíme chránit práva ostatních, zvláště dětí. Martin Anderson, eh, děkuji za podporu. Eh, ptá se, jaké iniciativy učiníme, abychom posílili eh, přijímání směrnice. Deset dalších setkání na toto téma během britského předsednictví se ještě uspořádá. Příští týden se setkám s řadou ministrů na toto téma a využiji každé příležitosti, abych s nimi o tom mohl hovořit a vyzvat je, aby tu směrnici Eh, podpořili a i jejich vlády, aby ji podpořili, aby si umožnili, že je lepší, že jsou lepší cesty, jak eh, ekonomiku podpořit, než pomocí karcinogenů a eh, zabíjení cigaretami. Dále se hovořilo o těch tenkých cigaret a tak dále. Toto to je reklama. Vypadá to atraktivně, je to hezky zabaleno, má to dokonce pěkný název známého časopisu. A takhle vypadá realita. To, to je to, co vlastně to s vámi udělá. To chceme, aby lidé věděli, že je čeká, když otevřou krabičku cigaret. Co jim to dělá? A co to také dělá s těmi, kteří jsou kolem vás, když nejsou chráněni, když eh, chráníte. Dále se hovořilo o příchutích, o pasivním kouření, naprosto souhlasím, více varování, co se týče pasivního kouření a jeho dopadu, to potřebujeme. Eh, Já bych řekl, že já nemám veškeré eh, veškeré údaje týkající se příchutí, ale jsem si naprosto jist, že ty příchutě eh, svádějí lidi ke kouření ještě více. Pan Skota. Eh, ekonomické dopady to e, není ekonomicky nelogické. E, ekonomická e, unie na tabáku vydělá 20 miliard, ale 23 miliard vypadá, vydá na léčení, léčení chorob s kouřením spojených, spojených a k tomu ještě přistupují absence v práci a kdo zde chce Eh, slyšet od svých dětí eh, o 20 či 30 let později eh, výčitku, že nejednal, když mohl. A myslím, že není nic příjemného umírat na následky kouření, když se tomu dá zabránit. Děkuji dalším kolegům za podporu. Otázky podvodu. Ta směrnice bude obsahovat i ustanovení o Eh, sledování a dohledávání, eh, to s tím bojuje. Ano, bylo řečeno také, že bychom měli jít dále v této směrnici, ale my musíme dělat to, co můžeme udělat a i to bude dobrý krok ku předu. Já bych šel velice rád ještě mnohem dál, ale musíme být realističtí. A máte pravdu, že eh, tabák v zásadě nechutná dobře a to vám právě vlastně vaše tělo samo říká, že byste neměli kouřit, protože je to hnusné. A pan Fellner říká, že je to méně škodlivé než jiné zlozvyky a, a v Kalifornii a v Kanadě nemají snus a i přesto se jim podařilo a, snížit počet kuřáků. Takže si myslím, že skutečně bychom měli udržet ten zákaz zasahujeme do soukromého života lidí, bylo řečeno, myslím, že vůbec ne, o tom jsme už mluvili, lidé si mohou dělat, co chtějí eh, v soukromí svého domova, ale nesmí poškozovat zdraví jiných lidí, když to dělají. Clifford de Klaas, eh, informovaný souhlas, o tom jsem také mluvil, jak se mají děti eh, informovaně rozhodnout a když mohou, tak už je moc pozdě. Dále zemědělství a e, tabák. Já rozhodně nik, po nikom nechci, aby legalizoval kanabis. A bylo řečeno, že je to špatné e, pro lidi, ale dobré pro e, státní kasu. Dále byla řeč o elektronických cigaretách a Eh, to, že jsou prodávány v lékárně. To by se mělo regulovat, mělo by se to skutečně využívat eh, k tomu, aby si lidé odvykli kouřit a bylo by dobré, aby zde byla podpora profesionálních zdravotníků. Eh, řeknu vám, že kdyby v Evropě byla objevena nova, no, byl objeven nový lék, který by zachránil 100 000 životů za rok, tak každý zde by přezvedl ruku, aby eh, proto hlasoval. Tato iniciativa může ušetřit 700 tisíc eh, životů za rok, tak doufám, že to budete vidět stejně. Takže znovu Znovu eh, chci říci, že nejsem pro legalizaci kanabisu. Znovu chci říci, že bych se rád seznámil s kuřákem, který by si přál, aby jeho děti také začaly kouřit a, jak říkám, nechceme zasahovat do práv lidí, ale nesmí eh, také poškozovat práva ostatních, především dětí a nezletilých, při tom, když vykonávají tato svá práva. Takže doufám, že se nám podaří eh, dopracovat tuto směrnici tak, abychom se jednou mohli ohlédnout naspět s hrdostí, že se nám podařilo přispět k záchraně stovek tisíc životů. Děkuji vám, pane ministře za vaše působivé prohlášení, za zodpovězení otázek. A myslím, že jste to dobře schrnul, oč zde v této legislativě jde. Nyní bych vyzval pana komisaře, aby zodpověděl otázky, které zde položili kolegyně a kolegové. Prosím, pane komisaři, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, si užil tuto debatu. Byla to pěkná, živá debata, zazněly protichudné názory. Někdo říkal, že eh, směrnice nejde eh, dost daleko, jiní zase, že jde příliš daleko. Takže eh, když aplikujeme tedy aristotelovské zákony o cíli a prostředku, tak se zdá, že jsme na správné cestě. Tady pan ministr řekl, že Eh, bychom měli navrhnout něco, co bude mít šanci získat koncensus, než abychom navrh, eh, navrhli něco, co nebude mít šanci vůbec žádnou. Já mám před sebou další radu o konkurenceschopnosti. Eh, byl jsem na výboru pro zemědělství a tam také zazněly otázky týkající se směrnice o tabákových prostředcích a hovořil jsem i s řadou dalších lidí. Vím, o co běží, ale dejme si veliký pozor na následující argumenty. Ku příkladu, že když přeregulujeme tabákový průmysl, že to bude mít finanční dopady na e, příjmy veřejných e, rozpočtů. Takže ten protiargument by asi byl, e, takže propagujme kouření, abychom doplnili tedy nebo sanovali státní rozpočty. Nebo budeme-li regulovat tabákové produkty a podaří se nám snížit počet kuřáků v Evropské unii eh, během období pěti let. To znamená, že vyděláme o 1,2 miliardy méně, tak eh, tím eh, vlastně zachráníme životy, takže by co by z toho vyplývalo? Na takovéto argumenty bychom si měli dát eh, veliký pozor. Někdy jsou eh, vznášeny eh, z různých pohnutek a v dobách ekonomické krize se dokonce zdají být atraktivní. Chceme skutečně snížit počet kuřáků v Evropské unii? Odpovědí by mělo být ano, což asi vysvětluje, proč v tomto parlamentním dokumentu je tady značka zákaz kouření. My jako členské státy Evropská unie máme povinnost nepropagovat kouření a učinit kouření tak neatraktivní, jak je to možné. Můžeme v prostředcích, jak dojít k tomuto cíli, se lišit, ale ten cíl je přesto naprosto jasný. A jestli mohu eh, přejít do italštiny, abych eh, zareagoval na některé otázky, které zde zazněly. No, tato možnost volby. Co v této oblasti děláme? A uděláme. To je diskuse, která už se objevila v mnoha oblastech, například v souvislosti s otázkou, zda chceme mít závazné normy týkající se společných limitů, například eh, kolik eh, alkoholu v krvi můžou mít řidiči. můžeme, no, máme zasahovat do svobodné volby řidičů, pokud se někdo přeje zemřít v dopravní nehodě, musí mít svobodu volby nebo ne, nebo například povinnost nosit přilbu. Ale musíme zde přece myslet i na ostatní, na ty, kteří se dostanou do této nehody nebo se stanou obětí dopravních nehod. A kdo potom zaplatí příslušné náklady? To jsou státy a daňoví poplatníci. A proto ve všech státech také existují určité normy a standardy, které možná nezakazují něco stoprocentně, ale něco upravují. My také tady neříkáme, že všem zakážeme kouřit. Není to jako prohibice v USA. která dokonce byla předmětem změny ústavy. Tehdy se zakázal prodej a konzumace alkoholu na jednom celém kontinentu, ale touto cestou my nechceme jít. My chceme říci, máte svobodu kouřit, ale musíme se postarat o to, aby to kouření bylo méně atraktivní. A to je naprosto legitimní. I Evropský soudní dvůr vydal rozsudky, které se týkají něčeho takového. Nicméně svoboda volby zůstává pro všechny zachována. Každý se může svobodně rozhodnout, zda chce nebo nechce kouřit. Já bych nechtěl povzbuzovat využívání takovéto taktiky, ale je důležité, abychom schválili, to znamená Rada a parlament, protože komise nemá právo iniciativy, abychom to zvládli během eh, současného parlamentního mandátu. Když se nám to nepodaří, tak to bude znamenat, že když nový parlament bude eh, vlastně mít nově jmenované lidi, nové zpravodaje, zase další debaty. A když se ta debata nepodaří uzavřít, tak se zase bude prodlužovat. A i když by se to prodloužilo až do mandátu dalšího parlamentu, tak všechny tyto eh, krabičky, tato balení, všechny ty, eh, všechny ty obrázky varovné, tak se to zavede ještě mnohem později, když budeme prodlužovat tuto práci ještě dál po letech, co parlament trvá na revizi této směrnici, tak to bude znamenat, že tabákový průmysl se ještě dále bude obohacovat. Někdo vám asi bude povídat, buď zde v parlamentu nebo mimo, že tato směrnice nic nezmění, Eh, nezmění nic na eh, spotřebě tabáku. Pakliže to tak je, proč eh, si dělat hlavu se ztrátou, se ztrátou pracovních příležitostí a nebo pro veřejné, veřejné rozpočty. Já si myslím, že to není pravda, protože ta směrnice skutečně pomůže snížit počet kuřáků. A proto je potřeba se zabývat i ekonomickými dopady eh, snížení počtu kuřáků v Evropské unii. A ještě jeden argument, který chci doplnit do této debaty. Je pravda, že když klesne počet kuřáků, že to bude mít ekonomický dopad, ale ne všechny ty dopady budou negativní. Některé ty dopady budou ještě pozitivnější a bude jich ještě více než těch negativní. Bude to znamenat nejen to, že členské státy uspoří mnoho veřejných prostředků na léčení chorob spojených s kouřením, znamená to také, že ti, kteří ušetří peníze, které jinak vydávají na cigaretě, vydají jinde a to zase dále oživí ekonomiku v jejich jiných odvětvích. Takže i výnosy těch 20 miliard celého tabákového průmyslu se zdaleka nerovná tomu, co státy musí investovat a vynakládat na léčení chorob spojených s kouřením a na ztrátu ekonomické produktivity kuřáků. Ten argument e, jsme také zaslechli, že když něco zakážeme, že to hned bude atraktivní. Je pravda, že to, co je nejatraktivnější v našem životě, jsou většinou zakázané věci, ale tvrdit, že Eh, po této směrnici se bude více padělávat. To, myslím, pravda není. My totiž zavedeme poprvé, povinně, bezpečnostní prvek a také sledovací prvek do tabákového produktu. To bude poprvé, kdy toto bude nařízeno zákonem. A to ne na ochranu státních příjmů, ale abychom zabránili cizím cigaretovým nebo tabákovým výrobkům, které nejsou v souladu s našimi právními předpisy, aby se dostávaly na evropský trh. Samozřejmě ti, kteří eh, vyvážejí tabákové výrobky mimo Evropskou unii, nebudou těmito pravidly vázáni. Tato pravidla se týkají pouze tabákových výrobků, která půjdou na trh v Evropské unii. A charakteristické příchutě. Ano, a to, jak se cigarety vyrábějí a jak jsou prezentovány jako tabákové eh, produkty, ovlivňují rozhodnutí mladých lidí kouřit či nekouřit. Proto také toto chceme regulovat. A uvažujeme, jestli máme zakázat všechna aditiva a všechny příchutě. Pravidlo proporcionality eh, stanoví, že se budeme zabývat pouze charakterizujícími eh, příchutěmi, eh, budeme mít ve směrnici přesnou definici, podle níž se evropské eh, členské státy budou moci rozhodnout, o které skutečně jde. Takže si nemyslím, že dojde k nějakému nárůstu podvodů a padělků v oblasti cigaret a tabáku, zvlášť když zavedeme i bezpečnostní prvky a sledovací prvky dále. Eh, tabákové výrobky by se neměly eh, a eh, elektronické cigarety by se neměly propagovat, protože vyvolávají falešný pocit jistoty. Někteří, kdo kouří elektronické cigarety, se domnívají, že přestali kouřit, protože nevidí kouř. Ale i tyto cigarety škodí zdraví, vyvolávají zcela falešný dojem toho, že ten člověk nedělá nic škodlivého a myslím, že do směrnice by měly spadat i elektronické cigarety, protože jsou návykové, vedou vás také ke konzumaci nikotinu jako cigarety eh, normální a měly by se také regulovat stejně. Do určitého Prahu by se eh, tedy eh, muselo uvádět eh, zdravotní varování a eh, mimo by stačilo pouze něco slabšího. Dále, co řekl Petr Lís o pasivním smouře, kouření, myslím, že to by bylo dobře ještě zvážit. Měli bychom se zamyslet nad tím, jestli máme varovat před škodlivostí pasivního kouření tím, že na eh, obaly tabákových výrobků to také uvedeme, buď obrázkem nebo tiskem. Co se týče snusu, viděli jsme různé argumenty ve prospěch zrušení zákazu snusu a nejsou zde pouze legalistické argumenty, i ty jsou dost silné, protože když vám dám něco za podmínky, že akceptujete něco jiného, tak nemůžete se vzdát jedné podmínky a e, trvat na té druhé. E, zákaz snusu e, platil ještě před vstupem Švédska do Evropské unie, ale ta, tento ústupek byl Švédsku učiněn z politických důvodů za podmínky, že tady se nebude uvádět na trh v Evropské unii a Zákaz nusu by se také dotkl 10% produk- produkce a máme zde i charakterizující příchutě. Jak potom zakázat charakterizující příchutě ve žvíkacím tabáku eh, ve, eh, a, a ne eh, v jiném tabáku. Já se, pane předsedo, těším na další debaty na toto téma. Vím, že je to téma senzitivní Jistě všichni pracujeme za stejným cílem, ale možná se někdy úplně nedohodneme na metodách, které povedou k tomuto cíli. Já budu hájit tuto metodu, domnívám se, že jde o přístup vyvážený a rozumný. Rozhodně neregulujeme nějak fundamentalisticky život lidí, naopak jde o vyvážený přístup. Nejdeme příliš eh, daleko, jdeme dost daleko, abychom dosáhli cíle, který jsem uvedl v úvodu své řeči, to znamená snížit počet kuřáků v nadcházejících pěti letech o 2%. Děkuji. Thank you very much. Commissioner. Děkuji, pane komisaři, za vaše uh, odpovědi i závěrečné vyjádření. To bylo velmi jasné. Debata během legislativního procesu bude jistě velmi živá a teď eh, bych rád uvedl. Druhý panel, eh, já bych rád eh, přivítal paní Florence Bertoletti Kemp a potom také pana Michaela Rérinka, člena Rady konfederace evropských výrobců cigaret a první tedy si vezme slovo paní Berteletti na 10 minut. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážení poslanci. Já dnes nepřenesu eh, přednášku o našem partnerství a jeho partnerech. Místo toho eh, vám řeknu, že eh, můžeme hovořit o tisícovkách lékařů a sester a pacientů, kteří často se celá léta musí zabývat rakovinou, kardiovaskulárními chorobami, respiračními chorobami. To první, co chci říci, je, že návrh komise je dobrý a spravedlivý. E, máme velikou radost, že členské státy e, mají e, možnost zavést zákaz propagačních a zavádějících prvků a my o něj rozhodně stojíme. Za druhé, předtím, než se vyslovím k ekonomickým a dalším tedy problémům, Máme tady polarizovanou situaci, tabákový průmysl a jeho spojenci a na druhé straně všichni ostatní. Ráda bych vás vyzvala, abyste si vzpomněli na události týkající se revize tabákové směrnice za poslední čtyři nebo pět let. Když rakouská vláda se rozhodla zavést zákaz propagačních a zavádějících prvků, tak to eh, vedlo eh, skoro k revoluci eh, ve světě výrobců tabáku. Řeknu vám příběh. Pa, je to paral, paralela e, biblického příběhu Davida a Goliáše, naprosto pří, eh, příhodná. Za poslední čtyři roky e, se tabákový průmysl rozhodl si navléknout boxovací rukavice. A e, za, zažalovali země, které se rozhodly chránit zdraví svých mladých lidí zde na evropské úrovni e, tento Goliáš e, zahájil boj tím, že se podílí na veřejné debatě a a e, zasloužil se o velkou část 85 tisíc příspěvků do této debaty. Potom se tabákový, tako, tabákový průmysl zažaloval pana Dalího Řeknu k tomu dvě věci. Za prvé, je to právě tabákový průmysl, který zažaloval komisaře pro zdraví, pro zdravotnictví a za druhé, že bychom měli uh, respektovat, uh, respektovat uh, presumpci neviny. Uh, doufám tedy, že budeme svědky uh, spravedlivého boje. Ráda se ujmu uh, úkol, úlohy Davida. Eh, nejsilnější zbraní Goliáše je používat mýty a lži, aby vyvolal strach a úzkost ve vaší mysli. Podívejme se na některé ty metody. Mýtus číslo jedna. Nenasloucháte nám. Řekněme si to na rovinu, dámy a pánové. Proč to tabákový průmysl říká? protože se jim nelíbí obsah návrhu. Za druhé, i přes toto tvrzení nikdo neříká, že vyloučíme tabákový průmysl z této debaty, ale chceme zavést spravedlivé podmínky pro všechny a proto chceme eh, transparentnost v setkáních, která na toto téma proběhnou. A eh, nedávné žádosti o přístup k dokumentům eh, odhalují, že e, zástupci tabákového průmyslu se setkávají s vysoce postavenými úředníky Evropské unii, ale když jsme my požádali o to, abychom byli e, byli vyslechnuti těmito úředníky, tak jsme byli odkázáni na komisaře pro zdravotnictví. Komu se tedy popřává sluchu a komu ne? Jak řekl Thomas Jefferson, nic e, není rovnějšího než rovné zacházení s nerovnými. E, opatření TPD povedou e, k, ne, k nezákonnému obchodování. Dvě skutečnosti k tomuto tvrzení. Za prvé, máme mnoho důkazů o tom, že tabákové firmy sami pěstují své komerční zájmy tím, že organizují pašování. A Dokonce kvůli tomu probíhá vyšetřování. Za druhé, tabákový průmysl ani vlastně neumí definovat nezákonné obchodování. A nezákonné obchodování eh, spadá eh, pod čtyři různé právní kategorie. Proč myslíte, že vždycky tabákový průmysl hovoří z těch čtyř kategorií pouze o padělání cigaret? mýtus číslo 3. Eh, pro svá tvrzení eh, příznivci eh, omezení kouření nemají žádné vědecké důkazy. K tomu promluvím později. Prozatím řeknu jen to, že máme minimálně 1096 stránek důkazů, které zhodnotili a potvrdili mnozí experti a týkaj, týkají se opatření týkající se TPD. Jde především o to, že tabákový průmysl Eh, není žádný eh, expert na vědecké důkazy, ale rozhodně umí prodávat. Mýtus číslo čtyři. Návrh poškodí ekonomiku. Jak jste řekl, pane Borge, eh, toto není příliš, Borgu, toto není příliš příliš logické. Buď ta opatření nebudou efektivní a tím pádem nepoškodí ekonomiku, anebo budou efektivní a v tom případě, jak by mohly poškodit ekonomiku. To znamená, to znamená, že had požírá svůj vlastní ocas. Zpátky k realitě. Eh, kouření je návykové a je to obrovsky silný návyk. Nejlepší je vůbec nezačínat. Víme, že 70% kuřáků začne kouřit eh, před 18. rokem, eh, zbytek do roku 25. To znamená, že 80 milionů dětí nebo mladých lidí, mám tady v této místnosti i dceru, začne kouřit, eh, než eh, jí bude 15 a jsou stále ještě nadměrně ohrožena. Nechci, aby začala kouřit. Náklady pro ekonomiku. Slyšeli jsme, že tabák odpovídá za 700 tisíc úmrtí v EU každoročně, to znamená 2000 za den, 80 za hodinu eh, každých 45 sekund zemře jedna osoba. Znamená to také 9,94 milionů eur za uh, ztracené životy, 517 milionů, uh, miliard euro uh, za uh, ekonomické ztráty. To všechno dohromady. Vraťme se nyní k, analizi, k analogii revize směrnice o tabákových eh, výrobků a boje Davida a Goliáše. Eh, všichni víme, že tabákový průmysl je silný lobista, ale víte, jak skutečně je silný? V roce 2010 eh, spojený zisk šesti největších tabákových producentů bylo 35 miliard dolarů. To je totéž jako zisky Coca-Coly, Microsoftu a McDonalda dohromady. Podle dobrovolného transparentního rejstříku 97 lobbystů na plný úvazek eh, brání zájmy tabákových eh, výrobců v Bruselu a rozpočet mají 5,3 milionů eur. To je jenom špička ledovce. My ve Smoke Free Partnershipu eh, jsme pouze dva a, na, eh, a co se týče lidí, kteří se chtějí, kteří, kteří chtějí v Bruselu bojovat proti tabáku, ty spočítáte na prstech jedné ruky. jaké poučení si eh, vlastně vzít eh, z příběhu Davida a Goliáše. Víme, že David eh, se nevzdal, i když se vzdali všichni ostatní. Věděl, že s obrem je potřeba bojovat. Evropští eh, občané na vás závisí a závisí na tom, abyste si uvědomili, že zvítězit musí zdravý lidský rozum a jeho zájmy. Za druhé, David eh, zvítězil, protože věřil, měl víru. Vy na své straně máte podporu veřejnosti. Tato revize je naprosto politický a velmi kontroverzní proces a je to velice důležitá otázka pro eh, celé Evropské společenství. Víme dobře, že v dobách ekonomické krize a úsporných opatření může být pro vlády svůdné pozapomenout na veřejné zdraví a soustředit se jen na ekonomiku. Tato zásadní legislativa se ale dotýká samotného srdce evropské ekonomické obnovy. Má potenciál zlepšit zdraví evropských občanů, produktivitu, a chránit i mladé lidi. Než dám slovo panu Goliášovi, ráda bych vás, vám poděkovala za to, že jste mě vyslechli a rozloučím se s vámi jednou otázkou. Cokoliv, co vám e, teď tabákový e, průmysl bude tvrdit, budete jim věřit? Pane Goliáši, máte slovo. Frau Bertolini, erstmal vielen Děkuji vám srdečně, ale slovo uděluji já. E, takže v tomto smyslu se můžete připravit na debatu a také na dalšího řečníka. Prosím, máte slovo. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, pane komisaři, pane ministře, dámy a pánové. Jménem KEKM, Konfederace evropských výrobců tabáku, vám děkuji za příležitost stručně prezentovat naše názory na návrh směrnice. Jmenuji se Michal Rering, není to tady Goliáš a jsem členem správní rady KEKM. Cigarety jsou spojovány se závažným rizikem pro zdraví, proto podporujeme vhodné a proporcionální eh, řízení našeho průmyslu. Nechceme, aby děti kouřily. Podporujeme účinná opatření proti kouření mladistvých. Jako otec tří dětí, jeden z nich se také jmenuje David, plně podporuji toto stanovisko. Kekm a jeho členové podali mnoho odborných zpráv a účastnili se konzultace v roce 2010. Mnoho z toho, co jsme řekli, stále platí. Po zveřejnění návrhu jsme eh, poskytli irské eh, vládě a eh, ministerstvu zdravotnictví další argumenty a rád bych, abyste, jestli jste to ještě neudělali, tyto argumenty si přečetli. Podle našeho názoru je ale ztracenou příležitostí, že jsme byli přizváni pouze my a proto zástupci dalších tabákových odvětví nedostali příležitost se podělit o své názory. Já dnes budu hovořit o cílech návrhu a jestli bude, budou splněny. Budu hovořit o e, závažných ekonomických a dalších e, důsledcích a jsou zde také právní dopady. A konečně budu hovořit o potřebu dialogu, trans, participace a transparentnosti. Jak jsem řekl, podporujeme eh, vhodné proporcionální eh, regulování založené na důkazech. Ale tento návrh eh, nedosáhne svého cíle, bude mít nezamýšlené důsledky, bude dalším regulačním břemenem a proto zvýší náklady. To nás znepokojuje. Komise navrhuje zvětšit eh, velikost varování na balíčcích. Neexistuje žádný spolehlivý důkaz o tom, že, že toto pomůže skutečně snížit počet kuřáků, anebo že to zabrání dětem, aby začali kouřit. Eh, nedávné rozhodnutí amerického odvolacího soudu eh, uvádí, že že neexistuje žádný důkaz o tom, že, eh, veliká eh, varovna, že veliké varovné obrázky by přispěly ke snížení počtu kuřáků. A neexistuje žádný eh, zákaz, žádný důkaz o tom, že grafické obrázky, to znamená velice zřetelné obrázky, že by někomu zabránili kouřit. Dnešní spotřebitelé v EU jsou si dobře vědomi rizik, která jsou spojena s kouření. Poskytovat jim další informace nepovede ke e, změně e, jejich chování, co se týče tabáku. Znovu e, komise ve svém návrhu nepřišla s žádnými spolehlivými důkazy, pomocí nichž by zakázala mentol v cigaretách anebo štíhlé cigarety a dále se udržuje zákaz snusu a reguluje se i e, elektronická cigareta. E, tento návrh není harmonizačním opatřením, který by zlepšil vnitřní trh a odstraňoval překážky na trhu. Místo toho zakazuje celé kategorie produktů. To nezlepší fungování vnitřního trhu. E, zavádí omezení designu a značně sníží naši schopnost inovovat a konkurovat to znamená, že se nezlepší fungování vnitřního trhu. Eh, spotřebitele zbavuje možnosti volby, je, nepro, je disproporční, zavádí velice složitá opatření, což přivede obrovské náklady pro velké i malé podniky. Eh, rovněž to také předpokládá, že Eh, členské státy zaved, budou muset zavést eh, opatření v oblastech, která už jsou, eh, která už jsou pokryta opatřeními, anebo v nových oblastech. Takže místo toho, aby se odstraňovaly překážky obchodu, tento návrh je zavede. Bude mít závažné negativní důsledky kuřáci produktů, které e, budou zakázány přes noc, buď přejdou na kouření jiných cigaret, a nebo se obrátí na nelegálně ní cigarety. To bude obrovská příležitost pro pašeráky a, e, paděla, a ty, kteří padělají. Žádný hologram a nebo sledovací prvek jim v tom nezabrání. Proč tedy zavádí návrh toto, když protokol podle rámcové úmluvy o boji Eh, s nezákonným obchodem byl právě nedávno schválen. Eh, k tomu přistupuje ještě to, že obrovské množství eh, konzumentů mentolových a, a štíhlých cigaret jsou především na východě EU a přesto vlastně komise nepřichází s žádnými pevnými vědeckými základy, proč zakázat zrovna toto je to eh, neobhajitelné zasahování do, do eh, hospodářské soutěže. Eh, může to jít, může to, může to vést k dumpingu, k levnějším produktům a může to způsobit ztráty vládám, malobchodníkům a drobným výrobcům. Tento návrh tedy, jak jsem řekl, nezlepšuje fungování vnitřního trhu, zavádí místo, co by odstraňoval překážky trhu. A, a e, také, také zasahuje proti základním právům, omezuje, e, omezuje svobodu vyjadřování, ekonomickou aktivitu a tak dále. E, také porušuje porušuje pravidla pro eh, ochranu duševního vlastnictví a, eh, a porušuje i TRIPS a TBT. Co se týče tvrzení, že tabákový průmysl není legitimním eh, účastníkem legislativního procesu. Článek 11 Evropské smlouvy předpokládá Eh, předpokládá při legislativě eh, debatu eh, s se zúčastněnými aktéry, aktéry, ale mělo by se jednat o všechny zúčastněné aktéry. My plníme platná pravidla, včetně Evropské iniciativy pro transparentnost a etický kodex pro lobbysty Evropského parlamentu. Je ale důležité, aby všichni účastníci byli vyslechnuti, aby jim bylo nasloucháno. Jako zástupce KEKM dnes zastupuji pouze jednoho účastníka. Proto bych vás rád vyzval, abyste také ve vhodnou dobu vyslechli hlasy zástupců milionu a půl lidí, jejichž živobytí plně či částečně závisí na tabáku. Prosím, toto si přečtěte kde občané nemají, nemají rovný přístup k rozhodovacímu procesu, jde o zachování demokratických principů a dobré zprávy. Eh, rád bych vám poděkoval za pozornost a doufám, že eh, nám eh, v budoucnu budete znovu naslouchat, ale rovněž i dalším výrobcům tabáků. My podporujeme proporcionální regulaci založenou na důkazech. Tento návrh to ale nesplňuje. naše společnosti navrhují méně restriktivní, cílenější a proporcionální alternativy tohoto návrhu, například opatření, která skutečně budou bránit dětem v nakupování tabákových produktů. Vysoce účinná opatření, o kterých vám rád později více povím. Máte-li jakékoliv otázky týkající se jakýkoliv alternativních opatření, která která navrhujeme, rádi, rád eh, vám je ještě později přednesu. Děkuji vám. Děkuji. A nyní dávám slovo kolegyni Rýs. Nikdo další se nehlásí o slovo, takže pouze paní Rýs, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Měla jsem otázku panu Rerinkovi. Souhlasím s ním a již jsem to předtím také řekla, když pochybuje o efektivitě naší legislativy a o velikosti varování na balíčcích. Pak právě jsem zdůraznila, že je nezbytné provádět informační kampaně. Podívejme se na kampaně, které proběhly v Kanadě, Novém Zélandě a jinde. On eh, také hovořil o nedostatku eh, důkazů. Eh, pak já poukazuji na číslo, které se týká rakoviny prsu ve Francii, Polsku, Spojeném království. Jde tedy o rakovinu plic, která je důsledkem kouření cigaret. Nevíme, zda nemáte k dispozici takováto čísla jako já. Dále k elektronickým cigaretám, na které se také soustředíme v této debatě, Eh, jedná se o eh, nástroj, který by byl určitou náhražkou, eh, která se potom snižuje co do obsahu nikotin nikotinu. Eh, já bych se chtěla jenom zeptat, zda pan Rering také eh, hovoří o stejných kampaních. Vždyť sektor tabákových výrobců a také výrobců elektronických cigaret se eh, doplňuje. Eh, elektronické cigarety eh, by se potom mohly stát určitým zábavným prostředkem, který zase láká jiné osoby, které by nechtěly kouřit. Měli bychom tedy se soustředit i na tyto otázky. Linda McEwen? Mm. My, my questions mám otázku. na e, zástupce e, SESN. Vy e, tvrdíte, že vaše společnost chce pomoci, aby děti zabránit tomu, aby děti začínaly kouřit. Ve 14 členských státech za posledních pět let prevalence hochů začínající eh, kouřit eh, eh, stoupá. Ku příkladu zvláště ve Švédsku začíná kouřit také stále více mladých dívek. Nevím, jestli o tom víte. Minulý týden jsme měli další slyšení a dostali jsme čísla o reklamě v USA, o tabákovém Eh, průmyslu bylo nám řečeno, že stejnou, eh, stejný údaj nemáme za Evropskou unii. Eh, zajímalo by mě, jestli to máte a jestli byste nám o tom mohl říci. Hovoříte o soudních případech týkajících se kouření a nedostatku důkazů v USA. Víte, že ve zprávě ministra zdravotnictví USA o kouření, já z toho ocituji, nebudu citovat, ale dochází k závěru, že uh, důkazy zcela konzistentně eh, poukazují na to, že eh, reklama tabákových výrobků je, je skutečným vyníkem toho, že eh, začínají kouřit stále mladší děti. Děkuji. Projdu seznam řečníků na jednu minutu. Můžete položit až dvě otázky. Herr Fjellner und Schlüter. Takže ta byla jména na seznamu řečníku a nyní má slovo paní Anderson. Děkuji. Zazněly tady argumenty, které se týkají nezákonného obchodování a moje otázka je také na KEKM. Já zastávám názor, že tabákový eh, eh, tabákoví právníci by jistě rychle zabránili jakémukoliv pašování a padělkům. Bylo Eh, zde řečeno eh, panem Goliášem, eh, který chce, ne, nezapamatovala jsem si bohužel vaše jméno, že to tak není. Zajímalo by mě, jestli podle vás existuje nějaký Jestli, jestli, jestli víte, že v roce 2004 a 2010 Evropská komise uh, s podepsala smlouvu se čtyřmi a nebo ještě více, e, více e, výrobci, e, výrobci tabákového průmyslu za... Paní Sommer na jednu za... minutu, prosím. Paní Sommer. No. Děkuji, pane předsedo. Já jsem přišla bohužel pozdě, takže jsem slyšela jenom konec eh, vaší přednášky. Zaslehla jsem téma mentolových cigaret, že se mají zakázat. To by byl zákaz eh, výrobku, pokud se zakáží eh, tyto cigarety. To by tedy zlikvidovalo také šňupavý tabák, protože ten je vlastně závislý na svých aromatech a přitom jak víme, není zdraví škodlivý. Potom standardizace velikosti balení a toho, jak mají vypadat. Komise eh, chce mít tuto moc. Může potom průmysl zabránit nelegálním produktům? Já myslím, že ne, protože zatím jsou nelegální cigarety trochu v šachu tím, že právě nejsou úplně standardizované balení. A potom, jak hodnotíte náklady zpětné sledovatelnosti? Děkuji a nyní pan Filner na jednu minutu. Thank you very much, Mr. President. Uh... Děkuji vám, pane předsedo. Já mám ještě další problém s tím textem, co máme před sebou. Já si nemyslím, že dostatečně reguluje uh, návykový a škodlivý obsah tabákových výrobků. Já bych byl býval mnohem spokojenější, kdyby toto bylo vedoucím motivem eh, přístupu spíše než příchuť. Já jsem neslyšel nikoho, kdo by eh, přišel s nějakými vědeckými důkazy, že eh, lidé kouří víc kvůli nějakým příchutím. A z mé vlastní zkušenosti, když jsem byl mladý, mladší a pokoušel jsem se kouřit, tak to nebylo kvůli tomu, že by to chutnalo dobře, ale byl jsem pitomý. Měl jsem pocit, že je to cool a nevím o nikom, kdo by měl rád chuť mentolové cigarety. Takže já bych rád vyslechl nějaké vědecké důkazy o tomto. Děkuji a nyní má slovo Rebecca Harms. Vy jste hovořil o Eh, soudních rozsudcích. Já eh, jich, jsem jich slyšel řadu, eh, které hovořily v opravém opaku. Pakliže pakliže uh, soud něco rozhodne a máme vědecké studie, uh, kterých máme uh, desítky z různých zemí, z různých, eh, z různých eh, středisek a ze všech těchto studií eh, a ze všech těchto studií vyplývá, že tato obrázková varování jsou skutečně účinná, tak je docela dobře možná, že ten soud v USA měl málo lidí, neměl dost peněz a proto dospěl k názoru, že tedy ta obrázková varování nejsou účinná, prostě to dobře nezjistil. Děkuji. Já mám otázku k jednomu problému nebo tématu, které zaměstnává parlament i širokou veřejnost. Zajímalo by mě, kolik lidí ve vaší organizaci a v dalších zastřešujících organizacích tabákového průmyslu je vůbec zaměstnáno kteří působí v Evropě. Zajímalo by mě, jak vysoký máte rozpočet pro letošní a příští rok pro lobování v Bruselu. A také by mě zajímalo, proč Nepovažujete veřejná slyšení jako slyšení na tomto výboru za dostatečná pro zastupování vašich zájmů, protože očividně zaměstnáváte mnoho lidí jako lobbysty a vydali jste mnoho peněz na to, abyste komentovali tuto směrnici o tabáku. Děkuji vám, paní Harms, a než dám slovo odborníkům, Rád bych dal slovo panu komisaři, protože musí odejít, ale vrátí se k nám ve čtvrtek k jinému velmi aktuálnímu tématu, takže pane komisaři, máte slovo. Ano, já budu muset ještě hovořit ve eh, zemědělském výboru na téma koňského masa, takže proto eh, chci zapovědět na některé otázky. Máme správný právní základ? Ano. Eh, článek 124 a také zakládací smlouvy, které stanoví eh, eh, závazek zavést vysoké normy pro veřejné zdraví na vnitřním trhu. Takže to si myslím, že je naprosto jasná odpověď, co se týče ochrany veřejného zdraví na, v rámci politik vnitřního trhu. Za druhé, Eh, ty rozsudky ve Spojených státech. To jsou rozsudky, které, jak řekl pan eh, Reeling, ale existují i další rozsudky stejně vysoce postavených eh, soudů. A američtí občané si ještě čekají na rozsudek nejvyššího soudu, ale nebude to žádná tragédie, jestli nejvyšší soud Spojených států se rozhodne jinak, protože v Evropské unii je 13 členských států, které schválily zavádění eh, obrázkových varování, jestli tím eh, porušují americké zákony, asi jim to nebude příliš mnoho vadit, nebo, nebo zákazu. To přece není věc evropských eh, států, to je věc amerických občanů a nejvyšší soud se k tomu asi nebude vyjadřovat. A ty země, které zavedly Eh, obrázková varování, zdravotní varování i dokonce eh, balení eh, bez propagačních a zavádějících prvků. Je tady nějaký důkaz o tom, že došlo k nárůstu nezákonného obchodu v důsledku zavedení těchto pravidel o zdravotním varování, obrázkových eh, varování a máme už i rozsudky Evropského soudního dvora, že ten právní základ je správný, článek 114, a že je možné v rámci vnitřního trhu eh, zavést takováto pravidla. Děkuji vám, pane komisaři. Jsme rádi, že jste zde byli tak dobře zastoupeni, že zde byla komise zastoupena komisařem a mohla eh, představit svůj návrh a odpovědět na dotazy. Jsme rádi, že jste přišel mezi nás. Ale nyní dám slovo pozvaným odborníkům. Nejprve má slovo paní odbornice na pět minut, aby zodpověděla otázky, které zde od kolegů a kolegyň zazněly. I think I will be shorter because actually... Já budu mluvit ještě kratší dobu, protože většina těch otázek nebyla na mou adresu. Byla tady ale jedna otázka, která se týkala eh, účinnosti grafických varování. Na to se ptala paní Rees. Já bych ráda uvedla jednu studii, která je velice důležitá. Uruguay zavedla grafická varování 80% vepředu a vzadu na krabičce a v roce, kdy byla zavedena, došlo ke snížení spotřeby tabákových výrobků mladých lidí o 8%. A co se týče celkové populace, to bylo dokonce 4,3%, což je ještě více. A z toho jasně vyplývá, eh, že je to efektivní a Argentina, sousední stát, tam došlo k nárůstu, tam nezavedli žádná opatření. Takže myslím, že to je závěr z mé strany, budu tady stručná a jsem si jistá, že odborníci v dalším kole slyšení přijdou ještě s dalšími důkazy. Děkuji, pan Rering. Děkuji. Já eh, na mě skutečně eh, tady byla většina těch otázek a já se pokusím na ně odpovědět postupně. Paní Rees se ptala na nedostatek důkazů a i přes eh, odpověď, kterou eh, poskytla moje sousedka, myslím, že jsou země z jejíž údajů eh, vyplývá, že zavedení velkých obrázků zdravotních varování nevedlo ke snížení spotřeby a nebo kouření mladých lidí. Existuje řada studií, z níž, z níž vyplývá, že velká varování fungují, ale mnoho z nich jsou průzkumy spotřebitelů, kterým byla položena otázka, co si myslí, že by udělali. To není totéž jako eh, mapování skutečného chování spotřebitelů po zavedení těchto varování já neznám tu studii, o které hovořila paní Berteletti z Uruguaye a Argentiny, ale mohu vám říci, že údaje z Kanady, kde byla zav, zavedena ta eh, varování, eh, že nevedly eh, dlouhodobě ke snížení kouření. Potom na otázku zpravodaje, jestli jsem si vědom eh, nedávné studie VHO, ano, jsem si vědom, ale rád bych získal kopii této studii a budete-li ochoten eh, se účastnit transparentní debaty, rád s vámi o tom budu diskutovat. Já nemám čísla, která se týkají celkového množství toho, co tabákový průmysl vydá na reklamy v EU. Já reprezentuji asociaci, která má tři členy, nezastupuji jiné tabákové firmy, ale i mezi těmito třemi členy tabákovými firmami tyto údaje by byly citlivé a já k ním nemám žádný přístup. Paní Anderson se ptala na nezákonný obchod a co dělá Eh, tabákový průmysl, aby zavřel nezákonný, nezákonnou eh, výrobu. Mohu vás ujistit, že tam, kde můžeme, děláme, co je v našich cilách. Naše obchodní značky jsou pro nás velmi důležité a spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení v řadě zemí, abychom zabránili Eh, na uží eh, zneužívání a padělání našich obchodních značek. Ale existují i další aspekty nezákonného obchodu. Toto je ovšem ta část, kterou aktivně můžeme ovlivnit my, protože jsme majiteli obchodních značek, takže my jako firmy máme specializované týmy, které eh, sledují porušování našich obchodních značek a aktivně proti nim bojují. Pašování tady, jak zaznělo, máme kooperační dohody a jestli mohu eh, se vyjádřit eh, k jednomu bodu. My hovoříme o eh, článku 14 návrhu, návrhu o sledování a dohledávání. To se bude týkat pouze produktů vyrobených v Evropské unii. Nebude se to eh, týkat dalších produktů, které vyrábíme eh, třeba v Irsku a eh, UK. To nejsou země, které jsou zdrojem pašovaných cigaret. Ty sledovací a dohledávací prvky se nebudou týkat výrobků, mimo EU eh, e a ty jsou nejdůležitější. Protokol, který byl schválen loni, se, budou, se bude týkat pouze těch zemí, které jej ratifikovaly. Já doufám, že jsem tak eh, částečně odpověděl i na otázku paní Sommer. Já chci skutečně říci, že lidé nekouří kvůli balení je to, jak řekl pan Fielner, věcí imidže a my silně věříme, že je třeba udělat vše, co je v našich celách, abychom zabránili dětem v kouření. Na otázku pana Šlitra. Mějme na mysli abychom se nezabývali studiemi, které tvrdí, že větší eh, větší eh, varování budou mít takový vliv eh, a studiemi, které říkají lepší obrázky než text a tak dále. Jestliže se Evropský parlament a rada rozhodnou zavést v Evropské unii povinné obrázkové varování, tak to bude debata e, jiná. Již teď 30 e, až 40 e, balení je pokryto varováním a spotřebitelé v Evropské unii jsou si naprosto vědomi zdravotních důsledků kouření. Komise také neprokázala, že by, že by lidé nevěděli, jaká rizika jim hrozí z kouření. Otázka paní Harms, kolik lidí zaměstnává eh, celý tabákový průmysl v Bruselu na lobismus. Eh, nejlépe je podívat se na etický kodex stránky lobbystů. Já tu, otáz, já tu odpověď na tuto otázku neznám, ale jsem, ale jsem si jist, že na těch stránkách eh, e- etického kodexu pro lobbysty ji najdete. Co se týče poznámky pana komisaře, správně připomíná, že e, tu směrnici bude muset potvrdit Evropský soudní dvůr, ale my věříme, že v rozhodování soudu bude zvážena řada důležitých aspektů, které potvrzují náš návrh, že současná směrnice nemá správný právní eh, základ, že neharmonizuje vnitřní trh, že nemá za svůj cíl harmonizaci vnitřního trhu a že skutečně eh, vytváří více překážek obchodu, než co jich odstraňuje. Komisař se ptal, jestli mám důkazy o tom, že větší nebo obrázková varování by zvýšilo nezákonné obchodování. Nic jsem si sebou takového nepřinesl, protože nezákonný obchod, který mi dělá starosti, eh, ten se podpoří zákazem produktů, které kouří veliké množství eh, spotřebitelů v EU. Zákaz mentolových produktů a tenkých cigaret jak jsem řekl, někteří spotřebitelé, spotřebitelé těchto produktů, až tyto produkty nebudou na trh, přejdou na jiné cigarety. Někteří třeba přejdou na nezákonné eh, značky. Mám na to důkaz? Nemám, protože žádná země na světě ještě nezakázala mentolové a tenké cigarety, tak jak to teď navrhuje EU. Děkuji vám. Děkuji. Já bych měl ještě jednu další otázku ze strany pana Florence. Já bych chtěl položit otázku zástupci tabákového průmyslu. Říkáte, že vliv reklamy není příliš veliký, že se ukázalo tedy, že tento vliv je dost malý. Tak proč se bojíte určitých úprav? Dále, eh, když vám umře 700 tisíc zákazníků ročně, tak samozřejmě na druhé straně máte zájem získat nové eh, zákazníky a nemyslíte si, že právě reklama je důležitým faktorem v tomto smyslu? Prosím, pane Rering, ještě k reklamě závěrečnou poznámku. Apologies, I would be happy to... Ano, rád odpovím na otázku pana Florence. Palení nehraje žádnou roli v tom, jestli lidé začnou kouřit nebo ne. tež lze říci o reklamě, ale většina reklam je v EU zakázána a udělal to právě, ne, a e, tento parlament právě o tom debatoval před deseti lety. E, obal e, informuje spotřebitele o produktu, který si může vybrat. A my používáme balení a reklamu tam, kde je to povoleno, abychom, infor- abychom informovali spotřebitele o dostupnosti našich produktů. Jak jsem řekl, my si nepřejeme, aby děti kouřily. Nechceme, aby děti kouřily. Chceme ale uvádět naše eh, eh, produkty na trh pro ty informované eh, dospělé spotřebitele, kteří kouřit chtějí a reklama a obal to mají za cíl. Děkuji, tím se dostáváme na závěr našeho setkání. Ještě krátce, prosím. Já budu velice stručná, jelikož se tady hovořilo o rozsudku eh, Evrop- eh, amerického eh, souda kolegou vedle mě, já bych ráda Eh, připomněla rozsudek soudce Kesslera 2006, který řekl, že tabákový průmysl porušil americký zákon proti eh, vydírání a raketýringu tím, že neupozorňoval veřejnost na eh, hrozbu plynoucí zkouření a zvláště se tam hovoří o jejich vztahu a zapojení do popírání, že reklama skutečně uh, Eh, má dopad na mladé lidi. Víme, že někteří obhájci stále ještě popírají, že marketing a reklama a obrázky, eh, které svádějí ke kouření, jsou zacíleny na mládež. Ráda bych vás vyzvala, abyste se podívali i na tento rozsudek. Eh, rozsudek. Zajímá-li vás americká debata na toto téma. Děkuji, tím jsme na konci druhého panelu. Ještě irský ministr zdravotnictví by závěrečně na nás se chtěl obrátit několik slov. Já bych chtěl již předem poděkovat za váš příspěvek a máte ještě jednou slovo, prosím. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Několik poznámek co se týká paní Belety a její skvělé eh, prezentace. Já chci poděkovat panu Redingovi za to, že přišel. Eh, já nesouhlasím s, tedy eh, s mnohým, co jste řekl. Nebylo to úplně důvěryhodné, to musím přiznat. A chci se vás zeptat, když Eh, to nezmění chování spotřebitele, proč předtím máte takový strach. Jedná se především o eh, o zdraví. Vy se ptáte na neoprávněné eh, zásahy a já se vás chci na oprátku zeptat, jestli nemáme právo chránit životy, chránit zdraví, nemáme právo ukázat lidské utrpení a smrt a chránit naše děti. Já myslím, že to právo máme a myslím, že máme skutečně právo udělat všechno to, co chceme. Eh, říkáte, že máte eh, další důkazy, o které se s námi rádi eh, podílít, budete podílet a že máte návrh dalších opatření, která nám pomohou zabránit dětem kouřit. Rád si to vyslechnu je znepokojivé, co řekla Linda McEvans o, to, o tom, jak v některých státech kouří stále více hochů a i děvčat. Zdá se, že o tom nic nevíte a máte pocit, že tabákový průmysl s tím nemá co dělat. A dále tady byla řeč o tedy návaznosti na tu směrnici a tam bylo řečeno, že produkt který, eh, který, když je používán podle návodu výrobce, člověka zabíjí, co to je za produkt a co se týče, co se týče tedy eh, toho aspektu eh, návykových, návycho, návykových aditiv a příchutí, hm, to je vysvětleno v tom návrhu směrnice a ještě na podporu paní Bertelety vy jste hovořil o Kanadě. Od zavedení v Kanadě bylo zjištěno, že čtyřikrát více kuřáků vyjádřilo přání přestat kouřit. A to je tedy východisko. Třeba se jim to ještě nepovedlo, doufejme, že se jim to podaří. Vy jste několikrát hovořil o transparentnosti, ale když vás Rebecca Herms eh, se otázala na lobbying, tak jste nám neřekl nic. Víme, že máte 97 lobbystů na Eh, plný úvazek pouze v tomto parlamentu a eh, pán Bůh ví, kolik peněz eh, na to vynakládáte a ještě na další své iniciativy, na svou podporu. Já si myslím, že pakliže víte, co vaše produkty způsobují, že byste jako rozumný průmysl měli diversifikovat do nějakých produktů, které nemají tak katastrofické důsledky pro zdraví lidí. Já jako lékař to vím velice dobře. Já, když eh, za mnou přišel do ordinace kdokoliv, kdo je, má diabetes jedna nebo dvě, eh, tak eh, by se pokaždé, co si co si bere cigaretu z krabičky, měl uvědomit, že kouření plus diabetes rovná se amputace. To je tragický důsledek pro kuřáky s diabetem a víme i o dalších eh, chorobách, které vedou ke ztrátě končetin. A konečně v irském parlamentu eh, jsem byl tabákovým průmysl, průmyslem eh, požádán, aby, tabákovém, aby abych o tabákovém průmyslu ne, nehovořil jako o zločincích. Ale jak mám nazývat průmysl, který vlastně láká lidi k tomu, eh, aby když užívají eh, ty výrobky, jeden ze dvou eh, na to zemřel. Takže skutečně já k tomu přistupuji se zvláštní se zvláštní zatvrzelostí, protože se jedná o otázku života nebo smrti 700 tisíc lidí v Evropě každý rok. Takže chci vyzvat všechny poslance tohoto parlamentu, aby eh, svou moc, své pravomoci využívali pro dobro a životy eh, našich obyvatel. Děkuji vám. Vážený pane ministře, vidíte, že máte naší podporu, využijeme moc, kterou máme a doufám, že i vy využijete svoji moc v radě k tomu, aby tato legislativa došla dobrého konce. Ještě jednou vám děkuji za to, že jste přišel dnes odpoledne mezi nás. A nyní dávám slovo paní doktorce Pöčker Langer, která je z Německého centra pro výzkum rakoviny. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. přednášející, přednášející prosí technika o prezentaci na slajdy. Děkuji vám. Dobré odpoledne, vážení účastníci. Já zde zastupuji Německé středisko pro výzkum rakoviny, které také má stanovisko k tomuto návrhu Komise o tabákových výrobcích a chci vám všem říci, abyste šli co možná nejdál a jednejte hned teď. My jsme zveřejnili určité studie v nejrůznějších žurnálech a v různých vědeckých publikacích o aditivech eh, a proto jsem také byla přizvána sem. Ráda bych začala tím, že existuje mezinárodní konsenzus o zákazu nebo regulování všech aditiv tabáku. To je na vlastně e, částečný pokyn pro provádění článku 9 a 10 FCTC e, Světové zdravotnické organizace a byla to Evropská unie, která byla velice aktivní při vypracování těchto pokynů a proč byla tak aktivní. Proč je třeba zakázat aditiva v tabákových výrobcích? Ty důvody vycházejí z vědeckých zjištění a i z vyjádření tabákového průmyslu. Já zde mám citát British American Tobacco, co řekl americké, eh, americké vládě v roce 1999. Ingredienty eh, se, ingredience se skutečně využívají, aby byly cigarety chutnější, aby nedráždily a aby nebyly eh, nepříjemné. Proto se aditiva využívají. V mezidobí díky řadě článků a výzkumu víme, že aditiva mohou zvýšit chutnost a hladkost a atraktivitu produktů a tím vedou nepřímo ke zvýšené spotřebě. To znamená také ke zvýšenému zdravotnímu riziku a také nemocnosti a umrtnosti. Já mám pouze tři slajdy, které jsou vědecké. První se týká cukru. Podíváme-li se na cukr a cukropodobné produkty, jako je třeba glukóza, krukto, fruktóza, med, vidíme, že tato aditiva zlepšují chuť, kouření není tak drsné a zvyšuje příjemnost požitek z Eh, koření, ale spalováním se zvyšuje karcinogenita a to je vědecky prokázáno. Proto se ptám, proč, proč dovolujeme, aby se tabákový jed oslazoval cukrem. Další slide, mentol. Z výsledků spolehlivě vyplývá, že mentolová příchuť umožňuje eh, umožňuje eh, příjemnost prožitku eh, kouření, protože mentol je, působí chladivě, snižuje bolest a je mírně omamující. Známe mentol, že se používá i při nachlazení a zesnadňuje inhalaci, můžeme vdechovat mnohem hlouběji. To jsou známé účinky mentolu nebo máty a co se týče uh, sekretů uh, mentolu, kterých v Evropě na trhu není mnoho, ale tabákový průmysl je využívá, víme to z jejich vlastních dokumentů a uh, z projevů, eh, které zazněly na jejich schůzích. Takže se musíme obávat tohoto rostoucího trhu s mentolem nebo mátou, ale máta se používá nejenom v, mát, v mentolových cigaretách, ale dává se skoro do každé e, cigarety v nebatené množství. Dále lékořice, další ingredience, která zvyšuje příjemnost eh, kouření. Eh, zlepšuje chuť cigaret a příjemnost prožitku. A máme také dostatek důkazů o tom, že při spalování vzniká karcinogenní účinek při vdechování tabáku. A na druhou stranu existují i aditiva bez příchutě, jako třeba pojiva, zvlhčovadla a nebo barviva. A e, ku příkladu e, kvarový polysacharid, spalováním také vznikají karcinogenní látky. A jedná se o bezpříchuťové aditivum. A také zvyšuje atraktivitu produktu. Teď se dostávám k trhu, který je právě cílem návrhu komise. Chce zakázat trh s charakterizujícími příchutěmi. Samozřejmě, že toto musíme zakázat, nesmíme dovolit, aby eh, vanila, máta, eh, čokoláda eh, a, nebo lékořice nebo další exotické příchutě by zvyšovaly atraktivitu cigaret. V současné době se jedná pouze o malý trh, ale je to hrozba že mladí lidé si povšimnou těchto produktů, začnou kvůli nim kouřit, ale ten velký trh to je zase ještě něco jiného. A já bych ráda, abychom se více zaměřili na tento velký, velký trh, který je také třeba regulovat. Nezapomínejme na největší tabákové značky. a jedná se o kombinaci mnoha aditiv, které umožňují tabákovému průmyslu zvyšovat příjemnost eh, kouření a snižovat dráždivé a nepříjemné účinky tabáku. Zase jde o snadnost začít kouřit a eh, tento návyk si udržet při kombinaci mnoha aditiv jde o synergický škodlivý účinek těchto aditiv. Zvláště kombinace malých množství několika aditiv to může mít eh, stejný eh, účinek jako větší množství přidané jedné látky, jednoho aditiva. Mnohé, mnohá tato aditi, aditivo, aditiva eh, mají karcinogenní účinky a neexistují na ně žádné Eh, prahové hodnoty definované pro škodlivost. Takže prosím, nezapomínejme na ty mnohé eh, směsi škodlivých eh, aditiv, které jsou zvláště škodlivé když při spalování. Moje další průsvědka se týká nových technologií, jejichž cílem je přilákat další tabakisty. To jsou kapsle s filtry, Eh, které zvyšují eh, návykovost produktu. Co je tedy třeba udělat? Co doporučujeme? Jsme pro zákaz všech aditiv, která mohou zvýšit přítem, příjemnost, hladkost a atraktivitu tab, tabákových výrobků. Proč? abychom zabránili mládeži začít kouřit a abychom také podpořili kuřáky, když chtějí přestat. Co je tedy třeba udělat? Zakázat veškerá aditiva, která jsou karcinogenní v nespalované nebo spalované formě. Proč? Abychom chránili spotřebitele a abychom snížili eh, nemocnost a úmrtnost. A co je třeba neudělat? Eh, stanovit maximální hladinu pro jakékoliv aditivum. Proč? Protože nemáme žádnou spolehlivou metodu definování prahové hodnoty, co se týče eh, jasné chuti a existují mnohé interakce mezi aditivy se synergistickými důkazy, co se týče příjemnosti prožitku kouření schrnu, potřebujeme zakázat aditiva, která eh, zlepšují eh, prožitek z kouření. Potřebujeme zakázat aditiva, která jsou karcinogenní, ať už spalovaná nebo nespalovaná. A výrobci a dovozci musí prokázat, že jakékoliv aditivum, které budou chtít používat, je skutečně neškodlivé. A naše středisko eh, s radostí poskytne údaje o všech vědeckých důkazech a také vám poskytneme seznam všech aditiv, která je třeba zakázat a také všech aditiv, které je možno z tohoto zákazu vyloučit. Děkuji. Děkuji vám. Nyní má slovo Luk. Wilson z Evropské asociace do no, léčbu rakoviny. Prosím, máte slovo. Mr. Chair, um... Pane předsedo, vážení poslanci, já budu hovořit o nezákonném obchodu. Já vyšetřuji nezákonný obchod od roku 1992 a hovořil jsem mnoho článků na toto téma. Proč o tom hovořím? E, tabákový průmysl e, přichází s tvrzením, které není jen, nijak e, vědecky doloženo. Před 20 lety tabákový průmysl tvrdil, že problém pašování je jednoduchý, že je navázán na úroveň danění. Že když daně jsou vysoké, pašuje se hodně, daně jsou nízké, pašuje se málo. O 20 let později je skutečnost jiná. Dánsko zavedlo vysoké daně a málo se tam pašovalo. Španělsko mělo nižší, nejnižší úroveň zdanění, velký problém s pašování. Itálie nízké daně, mnoho se pašovalo. Jaký je proto důvod? Protože průmysl americké tabákové společnosti to pašování organizují. To není pouze můj názor, ale také názor tohoto parlamentu v roce 1997 během přechodného výboru a bylo to také, byl to také názor Evropského společenství, které zažalovalo tabákové společnosti. V roce 2004 Philip Morris zaplatil 1 miliardu 250 milionů dolarů v rámci vypořádání GTI 400 milionů dolarů a tři tabákové společnosti v Kanadě zaplatili miliardu 700 milionů kanadských dolarů v rámci vypořádání. Dalo by se říci, že to je min- minulost, že to neudělají znovu. Máme stížnost proti eh, eh, eh, stížnost JTI, která byla podána v roce 2011. Co je tedy pravou příčinou nezákonného obchodování? je to složitější. Je to otázka poptávky a nabídky. Poptávka se řídí hlavně cenou a nabídka ze strany legálních i nelegálních tabákových eh, společností, které chtějí vyšší zisky, podíl na trhu, je tady korupce, eh, zločinné sítě a eh, slabá schopnost vlád toto stíhat. Takže cena hraje úlohu, ale další faktory jsou ještě důležitější a často ta strana nabídky je mnohem důležitější než strana poptávky. Máme studii v 18 evropských zemích, ta byla online vydána v prosinci a díváme se tedy na nezákonný obchod v 18 zemích. Vyplývá z toho, že není přímo úměrný e, cenám že se spíš jedná o země, které jsou blízko východní, východním eh, vlastně hranicím Evropy. Víme, že země s nejnižšími cenami, Lotyšsko, Litva, že tam mají nižší problém s nezákonným obchodováním. Co se týče tvrzení tabákového průmyslu, to přišlo z kampaní, kdy tvrdí, že Eh, obaly bez propagačních a zavádějících prvků povede eh, k více nezákonným eh, tedy obchodům. To tvrdí Philip Morris a tvrdí, že odborníci jsou znepokojeni touto skutečností, že bude snadnější a levnější cigarety kopírovat a padělat. V kampani JTI e ve Spojeném království jsme eh, viděli velké bílé krabičky bez tedy propagačních a zavádějících prvků, ale v realitě eh, je to, eh, ve skutečnosti je to tak, že cigaretové, cigaretové krabičky nejsou bílé, mají veliké obrázky varující, takže oni zcela zavádějícně tedy podvádějí. Zase toto je nesmysl a tabákový průmysl to vlastně popírá sám. Každý produkt lze napodobit, každý design lze napodobit. A to vysvětluje Philip Morris nejen v kampani proti eh, zákazu propagačních a zavádějících prvků, ale při snaze zavést dohledávací prvky říkají, že padělatelé dokáží eh, skopírovat i nejsložitější papírové známky za tři týdny. Cokoliv, co je vidět, lze také skopírovat nebo padělat. Ve skutečnosti je kopírování levnější, eh, ale není to pravda. Na náklady na eh, balíček padělaných cigaret je 10 až 12 centů. Takže balení je asi, ten obal je 3 až 6 centů. Když na tom chcete eh, uspořit, tak uspoříte 1 cent eh, na krabičce, která stojí 4 až 10 euro. Zase cituji z dokumentu Filipa Morise, který souhlasil s tím, že výrobní náklady jsou velice nízké. Co hodnocení dopadu? Ten to dochází na straně 93 ke stejnému závěru. Průmysl, eh, průmysl tabáku tvrdí, že balení bez eh, propagačních zavádějících prvků povede k více eh, nezákonnému obchodu, ale neexistuje proto žádný přesvědčivý důkaz. Stanovisko hodnocení dopadů ve Spojeném království na straně 20 vidíme, že standardizované balíčky tabáku stále ještě budou mít barevné obrázky, varování a i e, skryté značky, ale e, padělatelé už teď jsou schopni e, padělat i sofistikované obaly. Proto tento argument vůbec neplatí. Totež se tvrdí o zákazu cigaret eh, ve výlohách. V Kanadě tento eh, zákaz byl zaveden v různých provinciích k různému datu. Většina z nich to zavedly v roce 2008. Od roku 2008 došlo ke značnému poklesu nezákonného obchodování a v roce 2010, kdy od eh, července 2010 došlo k zákazu k zákazu aditiv a zase tam eh, došlo ke značnému eh, poklesu nezákonného obchodování, takže situace je složitější. Vrátím se k protokolu o nezákonném obchodování z 12. listopadu 2012 v Jižní Koreji. Toto bylo schváleno, není to ještě v platnosti, 40 zemí to musí ratifikovat. Doposud podepsalo 13 zemí, ale potřebujeme 40 ratifikací. Protokol o nezákonném obchodu je mezinárodní úmluvou a stanoví závazek eh, unikátních, eh, bezpečných a neodstranitelných identifikačních značek na všem balení. Připomínám, že v návrhu komise se hovoří pouze o unikátní identifikátory na balíčcích a ne to ostatní. Bylo by dobré eh, tento závazek eh, zavést i pro kartony a krabice. Jednou z důležitých povinností je také úloha tabákového průmyslu. Máme článek 8, 8, 12. Závazky, které, bude, které ponese určitá strana, nesmí být eh, plněny anebo přenášeny na tabákový průmysl a systém budou strany kontrolovat naše vyjádření k návrhu dohledatelnosti EU. Vzhledem eh, k dlouhé historii eh, tabákového průmyslu, který se zabývá pašování a že je jedna eh, tabáková firma dokonce přímo obžalována, tak by neměl tabákový průmysl Eh, mít eh, možnost volby uchovávání eh, údajů a neměl by být kontrolorem dohledatelnosti. To by, měl, by mělo být na volbě členských států a Evropy. To nesmí být na rozhodování tabákového podniku nebo tabákové firmy. A co je také důležité, Chcete-li dohledatelnost, měl by existovat link propojení mezi unikátním identifikátorem balíčku a vnějším balením. Jinak, když ta paleta jde v rámci dodavatelského eh, řetězce, tak je potřeba otevřít paletu, krabice, kartony a tam teprve budete zjišťovat, jestli jsou cigarety chráněny. Eh, bylo by eh, nemožné tedy ty dohledací prvky takto zavádět. Závěrem neexistuje eh, důkaz pro tvrzení tabákového průmyslu, že dohledací, dohledávací prvky povedou ke zvýšení nezákonného obchodování. Každý cigaretový balíček lze snadno padělat a volba společnosti pro uchovávání údajů, eh, pro dohledatelnost musí být eh, rozhodnutím členských států a Evropské unie. To nesmí, eh, nesmí rozhodovat tabákový průmysl. Děkuji. Děkuji. Pane Josenci a dále pohovoří dr. David Hammond, docent mm, medicíny z Kanady máte slovo. Děkuji, jsem rád, že zde mohu hovořit. Já mám hovořit o e, důkazech e, o zdravotním varování a e, také obalech. Já se jmenuji také David, ale co se týče Davida a Goliáše, ale to je jenom, to je jenom náhoda a také jsem se podílel na několika právních řízeních. Pracoval jsem jako poradce několika vlád. Reklama a marketing sehrává, eh, sehrává zásadní úlohu eh, v kouření na celém světě a eh, propagace, propagace tabáku je nucena se vyvíjet vzhledem k tlaku, který je na něj vyvíjen. A proto propagace a balení je stále důležitější musí proto eh, mít zasáhnout potenciálního, eh, potenciálního eh, kuřáka co nejdříve v raném věku a zabývat se především životním stylem. Má obrovský dosah, nějakých 100 milionů kuřáků v Evropě a každý kuřák ten balíček vidí mnoho tisíckrát za rok a je obrovská viditelnost všech těch, eh, všech těch balíčků cigaret i mezi nekuřáky v nejrůznějších obchodech. Já budu hovořit o důkazech ve třech různých balíčcích. Jednak eh, standardizovaných, takzvaných, tak to, to vypadá v praxi, to znamená, že žádné značky, barva je standardizována a je tam veškerá vládou nařízená eh, informace a varování nejsou zakázány, zak, zak, zakázány názvy značek ani, eh, ani eh, názvy různých eh, různých druhů cigaret podle jedné značky. První toto zavedla Austrálie v roce 2012, Nový Zéland bude následovat. Tabákové firmy třikrát tento krok zažalovaly, jeden ten Jeden ten, eh, jedna ta kauza už je u konce. Australský soud eh, podržel tento zákaz a to s tím vysvětlením, že to bude ve prospěch veřejného zdraví. Prozatím je předčasné hodnotit dopad tohoto opatření na zdraví obyvatel ale existuje 30 zveřejněných studií, experimentální důkazy a interní dokumenty tabákového průmyslu z Austrálie po zavedení tohoto zákazu. Nejlepší důkazy jsou asi od tabákového průmyslu. Jde o důvěrné dokumenty, které eh, díky soudnímu nátlaku tabákové firmy museli, eh, musely zveřejnit. Týkají se třeba marketingových eh, strategií Vyplývá z toho naprosto jasně, že e, obal ovlivňuje e, spotřebitelské chování, když tento, tato stříbrná e, krabička byla zavedena na trh ve Spojeném království, měla obrovský dopad. A, a také balení může vytvářet zavádějící představy o účinku některých značek, u příkladu, že některé značky jsou méně uh, škodlivé než jiné, například takzvané ty lehké cigarety. A co je nejdůležitější, existují jasné důkazy o tom, že eh, ty eh, krabičky standardizované eh, ztrácejí atraktivitu pro mladé lidi a máme studie, že mládež pravděpodobně bude méně akceptovat na nabídku takovýchto cigaret, když se nabízejí z takovéto obyčejné krabičky. Nevíme, jestli se podaří eh, snížit výskyt kuřáků mezi dospělými pomocí tohoto standardního balení. Na druhou stranu je naprosto jasné, že z dlouhodobého hlediska se podaří snížit počet mladých lidí, kteří začínají kouřit, zavede-li se toto standardizované balení a i malý dopad na eh, množství lidí, kteří začnou kouřit, bude mít obrovský eh, pozitivní dopad na, eh, na eh, zdraví. Kdyby jednomu ze stovky se podařilo nezačít kouřit, tak to bude v celé Evropské unii obrovské množství, obrovské množství lidí. Austrálie také zakázala takzvané štíhlé cigarety. Je to vlastně precedent pro možnost zákazu těchto tenkých cigaret i v Evropské unii. Je to jeden z nejrychleji rostoucích trháků mezi tabákovými výrobky a e, tabákové výrobky, e, tabákové, tabákové firmy používají nejrůznější druhy e, cigaret a otvírání. Stále máme více důkazů, že tyto štíhlé cigarety zavádějí Eh, poskytují zavádějící informace o eh, tom, že tolik neškodí, že jsou lehké nebo mírné. Eh, americký úřad pro ekonomický výzkum před dvěma týdny zveřejnil, že mnozí mladí lidé, jak dívky, tak chlapci, uvádějí, že kouří, protože jim to pomůže si držet váhu. A víme také, že mnohem více mladých lidí začíná kouřit právě tyto eh, slim cigarety. Je to, jsou také zvláště atraktivní pro mladé ženy. Eh, cílovou skupinou pro tabákový průmysl jsou ženy mezi 15 a 17 lety eh, věku. Jaké další dopady mají mají tenké cigarety mají potenciál narušovat, eh, eh, narušovat, narušovat eh, zdravotní varování. Vidíte na levo, že ten obrázek, který představuje varování, i to tištěné varování je na balíčku tenkých cigaret je tak malé, že to nemá kýžený účinek. Konečně chci hovořit ještě o tištěných varováních, zdravotních varování i vlády se učí využívat balení, aby komunikovali s veřejností, nejenom tabákový průmysl a máme více než 100 zveřejněných studií ve vědeckých časopisech a ty eh, obsahují nejrůznější vědecké lékařské studie na řadě účastníků. Eh, prezentace eh, KEKM uváděla jeden, jeden Eh, americký rozsudek, eh, který eh, byl v jejich prospěch, ale mluvili o jiném rozsudku z amerického soudu, který vyplynul naprosto naopak. Rád, vás, rád vás jej s ním seznámím. <clears throat> Já neznám žádný případ, kdy by soud permanentně zakázal zdravotní varování, neboli Tvrdit, že neexistuje vědecký důkaz o tom, že zdravotní varování nefunguje, je znamená ignorovat realitu. Tyto velké varující obrázky vedou mnohé obrázky, vedou mnohé kuřáky k tomu, že uvažují eh, o tom, aby přestali kouřit, Primární jejich funkcí ale je zasáhnout mm, děti a mladé lidi ve věku ještě předtím, než začnou kouřit a 60% nekuřáků ve Spojeném království si vzpomíná na specifický obrázek z balíčku eh, cigaret a 4 z 10 eh, lidí Eh, ve Spojeném království uvádí na otázku, proč nekouří, že je to kvůli tomu, co se dozvěděli na, jako zdravotní varování. V Kanadě je to ještě více. Já sám jsem z Kanady, ty údaje znám velice podrobně a mohu vám říci, že po zavedení eh, obrázkových varování u nás došlo k největšímu poklesu eh, výskytu kuřáků. Takže to není jenom eh, nějaká věc názoru, je to skutečná skutečný fakt. Jak si stojí evropské země, co se týče mezinárodních norem, jak jsem řekl, více než 50 zemí zavedlo tato, eh, tato varování. Eh, vidíte, že i takovéto země zavádějí veliká varování, obrázková varování a tam zatímco na evropských eh, cigaretách jsou varující obrázky pouze na jedné straně krabičky, tak v mnoha jiných zemích jsou na obou stranách eh, stranách krabičky. Ta eh, zdravotní varování samozřejmě se okoukají, to platí pro všechno. Toto varování je asi desetileté, některé jurisdikce si vedou velice dobře a zavádějí jiné obrázky, tak aby udrželi efektivitu co se týče obsahu, tak jak ta e, varování budou větší, budou více šokující, e, tak je potřeba e, jak si tohoto, aby si zachovali ten dopad. Závěrem řeknu, že k tomu všemu, co jsem řekl, že dopad toho obalu je velice jasný. Takhle by měl vypadat eh, výrobek, který zabije v Evropě eh, více než 2000 lidí denně. Ten výrobek napravo, který stále ještě odpovídá evropským normám, eh, přiláká ke kouření děti. Myslím, že je to naprosto logické a podporuje to i veškeré, podporují to veškeré vědecké důkazy. A nyní bude mluvit Jane King z Tobacco Control. Prosím, máte 10 minut. Děkuji vám. Děkuji vám za slovo. A jsem také velmi ráda, že mám možnost promluvit tématu vměšování tabákového průmyslu do politiky kontroly tabáku. Jsme jedna z největších eh, vědecko-výzkumných eh, organizací, které nejsou financovány z veřejných financí. Býváme se výzkumem rakoviny a více než čtvrtina obětí rakoviny právě umírá v důsledku kouření nebo v konzumace tabáku. Klademe velký důka, důraz na vědecké vědecké podložení našich tvrzení, takže to je, jde proti tomu tvrzení, že bychom prezentovali nějaká vědecky nepodložená fakta. Chtěli bychom se věnovat tomu, jak se tabákový průmysl chová, co dělal nebo neudělal v souvislosti s podporou příslušné lega- ochranné legislativy. Za prvé, proč bychom se měli stavět proti tabákovému průmyslu? Slyšeli jsme, kolik životů je v EU zmařeno v důsledku tabáku. Také jsme slyšeli, jak se snažila tabáková lobby zdržet příslušnou tabákovou legislativu a nebo zlikvidovat. Existuje řada důkazů o tom, že byla falšována data vědeckých studií, že byli vědci eh, náležitě placeni za takovéto falšování dat. A také jsou různé skupiny aktivní, které aktivně hájí zájmy průmyslu. Přitom se mnoho lhalo o skutečných poměrech Eh, tabákový průmysl sám podporoval pašování tabákových výrobků a dokonce existují určité indicie, které poukazují na to, že to opravdu odpovídá skutečnostem a jestli chcete, můžeme předložit příslušné důkazy. Není to zde otázka běžného spotřebitelského eh, produktu. Každý rok umírá 100 tisíce lidí. Takovýto výrobek by se v dnešní době kdyby měl být nově schválen, vůbec na trh nedostal. Tabákový průmysl se snažil opakovaně ukázat a prokázat, že se nejedná o nebezpečné produkty. A ale tady nejde o něco, pro co byste se svobodně rozhodli, ale je to něco návykové co, a tento návyk e, začíná už e, v mládí celá e, řada dětí ve věku 11 až 15 let začíná kouřit v Evropě a my chceme, aby toto přestalo. Jak se snažil tabákový průmysl zablokovat směrnici o tabákových výrobcích? Jistě víte, že v USA probíhaly a probíhají různá soudní jednání. Bylo také popsáno stovky stran, existují různé vědecké studie také na internetu i na našich webových stránkách naleznete velkou zprávu, která vyšla i v řadě eh, časopisů. Eh, uvádějí tedy tři hlavní argumenty, že to není v kompetenci EU, porušuje to hospodářské dohody a má to negativní ekonomické dopady. To jsou argumenty, které tabákový průmysl uvádí zas a znovu. Tabákový průmysl často používá neudržitelné argumenty, nicméně je používá neustále. Nicméně to nám nezabránilo v tom, abychom v souvislosti s tabákem právě prostřednictvím směrnice TPD eh, spustili vznik dobré legislativy. Teď se dostávám k FCTC, Eh, které brání používání tabáku, nebo snaží se bránit používání tabáku. Už to podepsala řada zemí. Jde o to, že s tabákovým průmyslem nelze zacházet jako s jakýmkoliv běžným interesentem. V článku 5.3 se říká, že existují základní konflikt mezi zájmy tabákového průmyslu a zdravotnickými zájmy tabákový průmysl využívá různé taktiky, aby se vměšoval do opatření na kontrolu tabáku. A pokyny mluví jasně o tom, že jednotlivé strany by měly vstupovat do jednání s tabákovým průmyslem pouze tehdy, když je to nezbytně nutné, tak aby bylo možné účinně regulovat eh, tabákový průmysl a tabákové výrobky. Eh, je to velice jasné pravidlo, ta jednání musí probíhat veřejně, transparentně a musí být veřejně k dispozici zprávy. Strany musí schválit etické kodexy, kde jsou stanovená pravidla jednání s tabákovým průmyslem. Instituce Evropské unie jsou vyzývány k tomu, aby plnili tyto závazné mezinárodní standardy. Všichni na nás hledí. Co to je osvědčená praxe a mezinárodní standardy? Víme, že momentálně existují opatření zavedená komisí a parlamentem, ale tato opatření nestačí proto, aby naplnila eh, to, co je v článku 5.3 konvence FCTC. Co potřebujeme, zvláště v souvislosti s tabákovým průmyslem, je zajistit, aby platila jasná pravidla pro úředníky a komisaře, tak aby různé právní firmy a lobbysté se nedostali k moci. Tabákový průmysl nesmí být zastoupen v poradenských grémích pro politiky. Také jde o dodržování povinné registrace lobbystů a zveřejňování těchto rejstříků. Všechna jednání mezi poslanci a tabákovým průmyslem musí být zveřejněna na internetu. Někteří eh, poslanci už toto dělají, například zelení k tomu zavedli vlastní rejstřík poslanci se musí postarat o to, aby tyto závazky plnily i členské státy. Tak například britské ministerstvo zdravotnictví uvádí veškerá setkání se zástupci tabákového průmyslu. Je třeba vypracovat příslušné zápisy a zajistit tak transparentnost. Zástupci tabákového průmyslu mají mít samozřejmě možnost se vyjádřit, nicméně to vše musí být v souladu s tou úmluvou VHO. Takže pouze tehdy, pokud jde o regulaci tabákových výrobků. Pokud evropské instituce schválí jasná pravidla, která budou v souladu s eh, úmluvou VHO, tak vyšleme světu signál, že Evropská unie má zájem na zdraví svých občanů, tak jako to udělala například i Kanada. Děkuji. Děkuji vám. A nyní nastane rozprava mezi poslanci. A prosím, první máte slovo. A Parvanová. Paní Parvanová. I will speak in Bulgarian, so please everybody could... Děkuji, budu hovořit bulharsky.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 Shall I repeat from the beginning? Okay, I'll start. Bitte noch einmal no? von vorne. Okay. Wir halten die Zeit. Takže prosím ještě jednou od začátku. Božích eh, děkuji expertům a to velmi za to, že zde předložili svá stanoviska. Konstatovali jsme, že Máme balíček opatření. Ukazuje se však, že tato opatření nebudou účinná. Pravděpodobně má hospodářský sektor lepší nápady na to, jak zavládnout tuto zážitost. A existují také důkazy, že tabák má velký dopad na občany. Chtěla bych je říci následující věc takzvaný macho cowboy Marlbora hodně kouřil a ve 20 letech již zemřel. To bylo v roce 2002, kdy Philip Morris zjistil, že člověk může zemřít v důsledku kouření. A tak se také eh, žádalo očkodnění ve výši 250 tisíc dolarů. Možná, že bychom v krizové situaci měli více kouřit a uspořit eh, tak eh, náklady na zdravotnictví. Poté, co jsme si to vše vyslechli, mám návrh balíčku opatření, který by se jistě líbil Eh, příslušnému sektoru. Je možné zdravotní příspěvky také platit těm, kteří eh, kouřili tabák a zemřeli poté. Ilegální obchodování se může navýšit. Eh, náklady ponese hospodářský sektor a nepovede to k navýšení padělání cigaret. Žádné varování nebude tištěno na balíčku. Každá cigareta by měla mít již na sobě takovýto obrázek. Lobbysté a reklama musí být zaplaceny průmyslovým sektorem. Dále lidé, kteří přijdou o pracovní příležitosti v daném hospodářském sektoru, musí eh, získat eh, možnost rekvalifikace a náklady ponese daný průmyslový sektor. Dále výrobní náklady tabákových výrobků musí být neseny eh, průmyslovým sektorem, pokud eh, výrobci se nechtějí rozhodnout pro jiné výrobky. Děkuji přednášejícím a chtěl bych ještě jednou upozornil na to, že eh, tento návrh v zásadě podporuji, ale prosím, abychom postupovali spravedlivě. Eh, na určitém místě jsme slyšeli souhlas, ale na eh, jiném místě jsme zase žádali, aby takovýto souhlas nebyl vyjadřován, takže postupme, postupujme jednotně k pasivnímu kouření. Ze strany orgány průmyslu se pochybuje o tom, že údaje o pasivním kouření jsou skutečně tak tvrdá a že to vede k takovému počtu úmrtí. Já sám jsem se eh, také zúčastnil jako lékař výzkumu ohledně náhlého úmrtí dítěte ale jak to vypadá s vědeckými důkazy jiných dopadů kouření? Já se domnívám, že mnohé údaje existují a proto navrhuji ještě jednou, abychom i pasivní kouření ještě zdůraznili, abychom nehovořili o tom, že 90 dopadů se týká kuřáka, ale také eh, dětí a ostatních, kteří jsou předmětem pasivního eh, kouření. Obrázky a varování eh, zde nepomohou. Dále otázka k elektronickým cigaretám. Pan předseda se o tom také zmínil. Nikdo netvrdí, že eh, elektronické cigarety podporují zdraví. Mnozí však eh, mi také napsali a říkali, eh, to mi dalo možnost opustit kouření cigaret a alespoň méně zatěžují okolí když eh, se kouří elektronická cigareta, tak to nemá dopad na ostatní osoby. Evropská eh, politika má takovou politiku snižování závažnosti rizik. Eh, a proto se ptáme, proč bychom měli stáhnout elektronickou cigaretu z trhu. Paní Sommer, děkuji. Otázka k elektronické cigaretě je rovněž podporována mou, eh, z mé strany. Eh, první eh, řečnice, vy jste hovořila vždy o jedu tabák, o tabáku jako jed a o přísadách do tohoto jedu. Proto se ptám našeho hosta z Kanady, proč tedy vlastně vůbec ještě existuje tabák? Proč i v Kanadě není zásadně veškerý tabák a tabákové produkty zakázány? na základě toho, co slyšíme, víme, že tabák není v pořádku, neměl by být na trhu, protože je jedovatý, ale vidíme, že na trhu je. A dokonce i v těch zemích, kde se rozhodlo o velmi ostrém označování, eh, varování. Všechny tabákové výrobky přesto ještě existují, proč? Můžete mi to vysvětlit? Vždyť eh, i to je určitá zásadní eh, otázka, kterou bychom mohli reflektovat. Další otázka na druhého řečníka. Říkal, že obaly ovlivňují chování spotřebitelů E, existuje dostatek studií o tomto dopadu. Mohl byste nám prosím říci, jaké studie byly? Velmi často je říkáno o tomto máme studii, tady to se vyskoumalo, tady o tom hovořil ten a ten. Ale prosím, potřebovala bych tedy přesný seznam těchto studií. Eh, protože jinak bychom nemohli vůbec eh, rozhodovat a, a ta klaka tam vzadu mě také vadila. Ano, není to dovoleno ve sněmovně. No, záleží vždy na tom, kdo eh, aplauduje. Paní Somra, již nemáte slovo. Já jsem právě řekl, že v zásadě není dovoleno aplaudovat. Bylo mi to také řečeno, takže eh, budeme postupovat eh, bez aplauzu. Dále kolega Chumucakos, minuta a půl, abychom zvládli čas. Ano, děkuji, mám dvě poznámky které bych chtěl předložit. Dvě poznámky, které jsem již učinil v tom úvodu, v té úvodní části. Při přípravě směrnice o fungování jednotného trhu a vidíme, že je nutné také lépe chránit veřejné zdraví. Eh, všechny prvky skutečně přispívají ke zlepšení jednotného trhu. Eh, v tom úvodu je to také řečeno. Existují však eh, určitá ustanovení, která neodpovídají tomuto cíli směrnice, které povedou k problémům na jednotném trhu zdraví, zdravotní prevence, zlepšení jednotného trhu. Toto všechno je najednou dáváno pod jeden eh, titulek a já zde nenalézám vhodná řešení. V úvodu je také řečeno, že určité zákazy se týkají specifických výrobků, jako například eh, Eh, výrobky s určitým eh, chuťovými aromaty, přísadami a že proto se tedy orientují na eh, určité skupiny spotřebitelů, ale ne mládeže jako takové. A proto se chci zeptat, domníváte se skutečně, že mladí kouří spíš ty štíhlé cigarety? Viděli jste to už často? Existuje k tomu studie? Děkuji. Prosím, minuta a půl. Děkuji, pane předsedo. Já nepochybuju o tom, že všichni chceme, aby se kouřilo méně. Kouření je samozřejmě škodlivé, jako bývalá kuřačka to mohu potvrdit, že není lehké přestat, ale když se vám to eh, povede, tak eh, vlastně jako kdyby jste se vrátili z blázince. Takže rozhodně to podporuji. Já z té dnešní debaty si odnáším, nebo mě napadají eh, dvě takové protiintuitivní otázky, protože si myslím, že by nebylo dobré učinit něco, co by mělo nezamýšlené důsledky. Musíme postupovat správně a mně eh, není úplně jasná ta otázka elektronických cigaret. Mě by zajímalo, jestli řečníci, kteří eh, mluvili v tom posledním bloku, třeba kanadská zkušenost s těmi elektronickými cigaretami, jestli je to užitečný krok, který eh, lidem umožní eh, přestat kouřit, tak si myslím, že bychom neměli toto omezovat či zakazovat. Mně to ještě není úplně jasné. A za druhé, co se týče obalů a dopadů na padělání, to mě zajímá na těch obalech já rozhodně souhlasím s tím, že je potřeba nedělat cigarety atraktivní pro mladé lidi pomocí hezkých balíčků, ale jestli to ty obaly tam musíme mít dost místa pro opatření, které eh, také znemožní padělání a pašování. Já jsem velice znepokojena možnými škodlivými důsledky padělaných cigaret. Jsou snad třikrát škodlivější než normální cigarety. Děkuji, teď stihneme už jenom krátce jednu otázku, protože jinak by odborníci neměli čas odpovědět na naše otázku. Takže Chris Davis a potom další. Jenom uh, rychlá uh, lekce z historie. Když komise zavedla první legislativy před, před deseti lety, tak tam nebyl žádný návrh na obrázková varování. To navrhl parlament, já, potom to výbor. Uh, odmítl, potom jsme získali mezifrakční dohodu proto a bylo řečeno, že členské státy mohou zavést obrázková varování na balíčcích cigaret. To prošlo parlamentem a nakonec eh, ve tři hodiny ráno během eh, tedy těch smírčích vyjednávání komise stále ještě byla proti zavedení obrázkových eh, varování. Parlament vysvětloval, že pouze navrhuje možnost zavést tyto varující obrázky, takže komise souhlasila, potom brzy ráno se konala tiskovka, kdy komise tehdy řekla, že vítá zavedení možnosti, když eh, tedy obrázkových varování, když předtím celou půl roku byla proti. Otázka, Eh, otázky eh, důkazů. Jak říkám, já jsem sám zavedl ta, ta obrázková varování, takže mě zajímá, jestli opravdu mají účinek a jsem velice rád, že třeba pomohou zabránit malým lidem, aby začali kouřit. Ale my jsme slyšeli od zástupce tabákového průmyslu, že není, exist, že, že není žádný přesvědčivý důkaz o tom, že by měli nějaký dopad. Z druhé strany se tvrdí, že ty důkazy jsou. Může mi to někdo vysvětlit? Děkuji, Krysy. A nyní paní Okony. Merci, monsieur président. Merci pour cette... Euh, Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za toto velice zajímavé slyšení. Ráda bych poukázala na to, že by bylo důležité, podle mého názoru, kdyby Evropská unie ukázala u takovéhoto tématu odvahu. Opravdu ukázat odvahu. Všichni víme a mnozí to dnes řekli, že přes 650 tisíc mrtvých v EU ročně na 5 milionů celosvětově a také celá řada tisíce lidí umírá denně v důsledku pasivního kouření. To jsou také čísla, která musíme zohlednit. Evropa a Evropská unie by mohly vystoupit na veřejnost odvážným textem a mohlo by jí to také na veřejnosti prospět. Mohli, měli bychom vystupovat v této souvislosti odvážně. To, aby nebyly děti motivovány ke kouření. Já mám děti, které chodí do školy a někdy, když je vyzvedávám, tak vidím, že kouří, případně někteří jejich spolužáci kouří, takže je vidět, že nestačí jenom psát na krabičky cigaret nějaká varování. Abychom zabránili tomu, že děti začnou kouřit, tak by bylo potřeba, aby to varování bylo opravdu větší, ale také bychom potřebovali více informačních kampaní, a také eh, mysle, přemýšlet například o nikotinových náplastech a podobně. Ano, informace o tabáku je důležitá věc, proto se chci zeptat eh, zástupce tabákového průmyslu. Vy jste uvedl jako důležitý argument nelegální konzumaci e, tabáku nebo konzumaci pašovaného tabáku. Četl jsem seriózní studie, které praví, že ilegální cigarety více než 50% pocházejí z vaší legální produkce. Například z neutrálního Sankt Petěrburku. A potom to vlastně z té legality jdou nějakou cestou do ilegality. Takže to by bylo zajímavé, kdybyste k tomu moc, mohli něco říct. Pokud se ty ilegální cigarety u vás legálně vyrábějí, tak je to opravdu zajímavá věc. Takže kdybyste mohl zareagovat. Ano, ještě se hlásí Karl Schlitter, prosím. Otázka na Davida Hamonda. Vy jste řekl, že jste sloužil jako poradce vlád. Mě trochu znepokojuje, že tvrzení tabákového průmyslu, že jde o porušování obchodních značek, využívání těch standardizovaných uh, obalů. Jakou právní radu byste nám řekl, abychom mohli pře- překonat takovéto problémy nebo jim zabránit? Ja, vielen Dank. Eh, Děkuji tak eh, zástupce tabákového průmyslu byl osloven přímo, takže dám napřed slovo jemu a potom budeme postupovat po pořadě. Prosím, máte slovo. That, Mr. Chairman, is the question. Děkuji. Otázka pana Florence může být stručný. Eh, pašování je nešvar. My máme dohodu naše společnosti KECM eh, s Evropskou komisí a podle ustanovení této dohody pakliže náš produkt, který původně je prodán v Rusku, jak řekl pan Florence, je zabaven v Evropské unii, zaplatíme eh, zaplatíme eh, pokutu, spotřební daň a ještě pětkrát navrh. Takže to je pro nás veliký motiv, mimo komerčního motivu, abychom tomuto zabránili. Ten komerční motiv samozřejmě spočívá v tom, že jakýkoliv produkt tabákového výrobku, který je eh, pašován, nejde přes nás. Dobře. Děkuji a pořadě. Prosím, každého řečníka dvě minuty. Děkuji. Já bych se chtěla rychle vyjádřit k několika bodům. Pan Líze hovořil o pasivním kouření. Tady skutečně tabákový průmysl dělá, co, dělá, dělá, co může, aby Eh, aby, aby eh, zamlžoval ty důkazy vědeckých, eh, vědec, z vědeckých výzkumů. Hovoří už se o tom, aby se nesmělo kouřit v autech, kde jedou děti, ale to není úplně přesně vlastně vstaženo k obsahu návrhu té směrnice pro tabákové výrobky. Ty elektronické cigarety. My si uvědomujeme, že lidé tvrdí, že jsou pro ně důležité a užitečné, když se snaží přestat kouřit. A my bychom rádi, aby všechny netabákové nikotinové produkty byly regulovány v rámci léků ve Spojeném království se zabýváme snížením škodlivosti jako dobrého přístupu. Jsou na to také e, studie, které se vypracovávají, uvidíme, jaké budou výsledky. Je důležité, aby lidé, kteří je potřebují ty elektronické cigarety, aby je dostali, ale aby se nenabízely na trhu mladým lidem. A je to jistě tedy velký problém, ale nemělo by se to dostat do směrnice o tabákových výrobcích a úmluva VHO si také přeje ještě další výzkum v této oblasti. Co se týče tenkých cigaret, ptáte se, jestli existují důkazy. Ano, ano a ano, máme mnoho důkazů o mladých lidech celého Spojeného království, mladé dívky, které vysvětlují, že to balení je pro ně atraktivní, že mohou předst- rodičům vysvětlovat, že nekouří, protože je to vlastně rtěnka, že na krabičkách jsou kytičky, jsou marketingově nabízeny jasně mladým dívkám. Chceme, aby se úplně dostali z trhu pryč. A konečně poslední bod. Někdo hovořil o tom, že padělané cigarety jsou snad mnohem škodlivější než pravé cigarety. Pravé cigarety mají asi 70 kancerogenních eh, látek a e, jednoho ze dvou lidí, kteří kouří, zabíjí a cokoliv jiného, co se dostane do padělaných cigaret, vás asi nezabije rychleji než e, běžné cigarety, takže bych se s tím nedělal takové starosti. Děkuji, já se pokusím také zareagovat na řadu uh, těch eh, připomínek pasivní eh, kouření. Ano, někteří eh, o tom vědí, ale veřejnost není úplně informována. Existuje řada, řada asi 2000 chorob, které jsou spojeny s pasivním kouřením a zdravotní orgány jsou si zajedno v tom, že je důležité především varovat také o pasivním kouření. Ano, e, tenké cigarety, tady ty obavy jsou naprosto platné. Byla mi položena otázka na elektronické cigarety na kanadském trhu. My máme zvláštní regulační systém, kdy elektronické cigarety s nikotinem jsou zakázány. U nás e, stoupá e, popularita elektronických cigaret, ale ty jsou bez bez nikotínu. Já nechci tvrdit, že Kanada je nějaký vzor, u nás se o tom ještě mnoho neví a prozatím jsou ty výzkumy v raném stádiu. Potom balení a e, pašování, padělání. Podle mé zkušenosti tabákový průmysl používá stejný argument jako už e, používal v oblasti tištěných a obrázkových varování, že to povede k pašování cigaret. Já neznám žádný důkaz, který by to potvrzoval. Ta zdravotní varování už se uplatňují přes 10 let a uvítám rád takové důkazy, jestli jsou. Další otázka, jestli existuje seznam všech těch studií, o kterých jsem hovořil. Ano, samozřejmě rád jej poskytnu komukoli v této místnosti a vyplývá z toho důležitá věc. Ty důkazy, o kterých hovoříme, by měly být zveřejněné, měly by být důvěryhodné a měly by být hodnoceny vědeckou eh, obcí a takovéto důkazy vám rád podám. Také zazněla otázka, že se různíme v názoru, co se týče eh, toho, co jsem řekl já a co řekl zástupce KEKM o účinnosti varování jestli se zeptáte, čeho se týká ten, ta rozdílnost toho názoru. Všechno to, co jsem tady řekl já, prováděli nezávislí vědci a je to eh, doloženo dalšími nezávislými studiemi. To, co tvrdí tabákový průmysl, bylo vždy pořízeno za peníze tabákového průmyslu. Pochybuji o eh, nezávislosti. Já se chci vyjádřit ke třem otázkám. Ta první se týká padělání. Tady padla obava týkající se padělání tabákových produktů. V tomto návrhu máme viditelný bezpečnostní prvek. Viditelný bezpečnostní prvek se padělá snadno. Takže mimo to bych eh, radil ještě neviditelný eh, bezpečnostní prvek, aby bylo obtížnější eh, provést padělání. Za druhé. účinnosti zdravotních varování rád bych doplnil údaj k Belgii. Belgie byla první zemí, která zavedla obrazová varování v roce 2007. Máme údaje o prevalenci 10 000 osob to prováděl Vědecký eh, ústav pro veřejné zdraví. Vyplývá z něj, že prevalence v Belgii byla 30%, 2001 29% a 2004 28% a v roce 2007 jsme zavedli obrázková varování a ta prevalence klesla na 25% v roce 2008, což znamená, že za čtyři roky o 3% méně a v procentu kuřáků o 10% méně. Takže z údajů v Belgii vyplývá ta účinnost. A poslední poznámka se týká zapojení JTI do pašování. V roce 2001 byla podána e, žaloba nebo stížna, stížnost mnoho e-mailů a co jeden z těch týmů JTI napsal, že vedení JTI nesplnilo nulovou toleranci k pašování a že proběhlo pašování i přes anebo skrz Evropskou unii, což je přímým porušením záka, zá, závazků vyplývajících z eh, dohody s Evropskou komisí. Děkuji paní doktorka Martina Pečka Lange, dvě minuty. Ano, otázky byly položeny dvěma německými poslanci a proto odpovím rovnou německy. Eh, pan doktor Líze se ptal na evidenci pasivního kouření. Mohu vás uklidnit, že existuje dostatek údajů jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, které prokazují velmi přesně eh, dopad tohoto pasivního kouření. Máme k tomu také jednoznačné údaje, ráda vám je dám k dispozici. My jsme k tomu také připravili zprávu. Druhá otázka se týkala elektronické cigarety. Myslím, že oba jste se o tom zmiňovali. Chci této věci říci, že jsme publikovali odborný článek a hovořili jsme o určitém mlhavém pochybném výrobku. A to proto, že to eh, také vede k emisím kouře a vlastně spotřebitelé ani nevědí, co v těch výrobcích je. A to je ten hlavní problém. Není to žádný skutečně zralý výrobek pro spotřebitele, neexistují žádné standardy, pouze tucty různých aplikací. Stovky různých doplňujících lahviček, které jsou podobné, ale obsahují nikotin většinou ve velmi vysokých eh, koncentracích. A tak si prosím eh, představte eh, otevřený trh pro spotřebitele, kde každý si namíchá svou lahvičku nikotinu, stojí to v kuchyni, pak tam někdo přijde, vezme si ho a jde něco jíst a do toho zamíchá ten nikotin. Takže veškeré tyto aplikační formy, které uh, zatím nabízejí výrobci cigaret, jsou nebezpečné. Ohledně zdravotních účinků. Zde jde především o e, alergie a iritace dýchacích cech, ale také e, otrávení nikotinem, když příliš mnoho se tahá na těchto eh, cigaretách. Najednou prostě spotřebitelé ztratí kontrolu, eh, kolik vlastně již se potřeboval a může také se takovýto eh, spotřebitel zhroutit. Děkuji vám, děkuji také za tuto poznámku a nyní dávám závěrem slovo paní zpravodajce, paní Lindě McEwen a schrnutí. Děkuji, pane předsedo. Já nebudu hovořit dlouho, protože jsme eh, tedy měli eh, slyšení celé odpoledne. Já děkuji všem řečníkům, kteří dnes přišli. Ještě zbyla řada otázek, eh, další otázky z toho, které vyšly z toho, co, jste řekli. Budeme to řešit v nadcházejících týdnech. Já děkuji všem kolegům, kteří se zmínili o rámcové úmluvě. Já jako zpravodajka se setkám s dalšími zástupci mnohokrát a bude dobré, když vás seznámí s daty těchto setkání. Budou to setkání v parlamentu. My jistě rádi vyslechneme vaše vaše názory, ale musíme se pohybovat v rámci umluvy. Já jsem také pečlivě vyslechla veškeré příspěvky a připomínky kolegů, kteří se staví odpovědně eh, k celé věci a já doufám, že všichni kolegové v tomto v tomto parlamentu se eh, postaví za iniciativu, která zlepší veřejné zdraví a pomohou zabránit tomu, aby mladí lidé tak masivně začínali kouřit. Myslím, že práce bude produktivní a máme dost času, abychom prošli plnou parlamentní řádnou eh, procedurou. Děkuji vám a děkuji také všem diskutujícím, všem odborníkům, kteří zde dnes vystoupili a umožnili nám také se jich zeptat a poskytli nám odpovědi. To bylo velice dobré a smysluplné pro nás. Pro nás je to teď úkol, abychom tuto část legislativy eh, nechali projít zdárně parlamentem, ale na řadě je i rada, Pan ministr dnes jasně řekl, že nejpozději do voleb do Evropského parlamentu by se mělo toto téma uzavřít a že by to měl být milník eh, ve vývoji Evropské unie. Tento milník potřebujeme. Potřebujeme přísnější regulaci tak, aby co nejméně lidí začalo kouřit nebo začalo opětovně kouřit. O to bychom se měli postarat Máme zde zpravodajku, která umí dobře naslouchat a která se jistě u toto tématiku dobře postará. Děkuji všem, kteří sem přišli, přeji vám šťastnou cestu a pěkný večer. A zítra v 9 hodin 30 minut budeme pokračovat, vážené poslankyně, vážení poslanci, a čeká nás hlasování.